Se Dobré ráno, prosím, posaďte se. Possiamo dare inizio ai lavori. Pokud dovolíte, zahájíme dnešní zasedání. Allora, il primo punto all'ordine del giorno. Takže první bod dnešního pořadu jednání se jedná o bod 16. A jedná se o přístupnost internetových stránek subjektů veřejného sektoru. Quale do subito la parola, poi... Spravodajem je eh, kolega Chacimarkakis, kterému předávám okamžitě slovo. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat všem kolegům za to, že předložili mnoho pozměňovacích návrhů na to téma přístupnosti internetových stránek. Musím říci, dohromady jich máme 240 k tak malému, tedy krátkému textu a zdá se tedy, že je to poměrně vysoké číslo, nicméně většina z nich je obdobná mají tedy stejný obsah, akorát byly zpracovány jinou formou. Ten původní text jsem předložil v mé rodné řeči, nicméně v podstatě tedy se jedná o víceméně ten samý text. Takže já se za malou chviličku eh, ještě dostanu k tomu hlavnímu rozdělení těch návrhů, ale jak jsem již předeslal, většina je obdobná. To znamená, že se pokusíme učinit maximální možné množství kompromisů. Rád bych tedy rozdělil ty pozměňovací návrhy do takových sedmi oblastí. Proběhnu to a ještě předtím chci předeslat, že práce s cestinovými zpravodaji byla výtečná, skvěle jsme spolupracovali, takže ani tu nevidím nějaký velký rozkol mezi námi jsou tu některé záležitosti, kde bych tedy nějaký ten menší rozkol, řekněme, chtěl eh, popsat. Takže působnost, včetně příloh, jak si asi pamatujete, ten původní návrh komise eh, předkládal na přílohu s veřejnými službami, které by měly být pokryty touto eh, směrnicí. Na setkání se stínovými zpravodaji jsme rozhodli, že si nepřejeme mít přílohu, že spíše bychom šli cestou toho, že tu navrhneme určité rozlišné vrstvy zprávy, ať se jedná tedy o ty eh, místní zastupitelstva na v to poslední řadě, ale v první řadě tedy na té federální nebo národní úrovni, aby tedy umožnili přístupnost ke všem druhům veřejné služby. Takto jsme se na tom zhodli se stínovými zpravodaji a proto tedy tu nemáme žádnou přílohu. Nicméně paní Vaňo, místo předsedkyně výboru předložila nebo navrhla jiný přístup. To bych chtěl tedy zdůraznit, že tady v tom eh, se budeme lišit, tedy že vlastně na jedné straně stojí všichni stínoví zpravodajové a proti paní Verňo. To znamená, eh, ta navrhuje zase tu přílohu, my ne. Takže tady dochází k takové první konfrontaci. Poté bych rád přešel ke lhůtám. Asi víte, že je toto téma velice zásadní pro členské státy, zejména pro tu nejnižší úroveň, pro obce, pro ty menší obce. Je to velká výzva, aby umožnili přístup všem eh, veřejným službám v tak krátké době. A proto tedy ta lhůta pro transpozici tady hraje podstatnou roli, zejména co se týče projednání na radě. Mimochodem, k tomu se ještě vrátím, litevské předsednictví není ochotno to, to dát na pořad jednání v průběhu jejich předsednictví, takže si myslím, že my jakožto parlament toto musíme brát v potaz. Musíme tedy pochopit, že pokud si přejeme, aby na to rada nahlížela jako na velice naléhavé, nicméně proveditelné téma v průběhu dalšího tedy řeckého předsednictví, tak se musíme podívat na tu oblast kompromisních návrhů. A tady ta část je právě ta nejžavější, protože pokud tam budeme eh, dávat velké výzvy, velice krátké lhuty, pokud budeme chtít být velice rychlí, tak asi rada zase nebude ochotna být naším směrem vstříc. Takže co tu tedy máme k dispozici? Obecnou lhůtu pro aplikaci těchto ustanovení, kterou předkládám já takovým tím přístupem krok za krokem, to znamená rok 2014, kdy proběhne implementace a plnění od roku 2016 na národní úrovni, 2018 na regionální úrovni a 2020 tedy na té místní úrovni pro obce. Nicméně eh, máme tu takovou, řekněme, silnou alianci paní Straškovské, pana Bílana a dalších, kteří eh, zase zvolili úplně nový přístup, který se mi i líbí, a oni vlastně to vyjadřili tak, že jakýkoliv další nový obsah, který bude jakýmkoliv způsobem vytvořen, by měl být příst, eh, zpřístupněn uh, takovou e, webově přístupnou formou. To znamená, pokrývá to členy tří skupin v tomto výboru a rozhodně nesmíme takovýto návrh klást stranou. Musíme se na to podívat. Nicméně ten starý obsah by měl být uplatnitelný od roku 2017. Jak říkám, je to rozhodně i tak velká výzva. To znamená, můžeme tedy přejít eh, na tento druh eh, projednání, to logický přístup, nicméně i na tom příštím zasedání stínových zpravodajů, kde budeme hovořit o kompromisních názvrzích. Toto budeme muset ještě doladit, to možné datum. Nicméně ten samotný přístup jejich se mi líbí. Pak eh, tady máme další mm, takový návrh 16, 18, 20, to je tedy ten můj, to jsou ty mé lhuty. A pak tedy kam to zapracovat, buď do článku 3.2 nebo do článku 10. To je tedy spíš ten právní druh diskuze, to asi nebudeme provádět tady. Já bych sám navrhl, aby to bylo v článku 3.2, tedy v té právní podstatě, ne z té lhůtě pro aplikaci. Pak tedy ta třetí oblast, to je tedy eh, rozšíření působnosti. Tady je to spíše o třech definicích obsah, eh, webové stránky, uživatelský agent a samotná webová stránka. Takže k té webové stránce by měla obsahovat, eh, tedy ten obsah by měl být poskytnut prostřednictvím externí webové stránky a nebo by se tam měl zahrnout i nějaký ten, řekněme, sociální um, obsah sociálních stránek prostřednictvím sociálních médií, protože k tomu dochází již nyní. Takže tento takto zahrnutý obsah, ten ještě musíme eh, tuto otázku vyřešit. Myslím si, že tady v tomto bodě bychom mohli jít cestou kompromisu, já už jsem se podíval na ty k tomuto tématu předložené návrhy, nicméně mám problém s návrhem 97, tedy audiovizuální obsah. To opravdu může být velice složité. Pokud tam zahrneme ten audiovizuální obsah, tak ten náš přístup v tu chvíli je opravdu velkou výzvou. Na, v konečném důsledku by to bylo i velice drahé protože je to zejména výzva pro ty obce, ale i pro členské státy a v tom případě musíme být opatrní. Chci jenom připomenout, že tady máme tři úrovně přístupnosti webové stránky. Například v průběhu olympijských her, pokud budete chtít mít zpřístupněno webově vše, co se tam um, koná, tak to by byla opravdu velká výzva, takže by bylo lepší, kdybychom se drželi toho původního přístupu. To znamená, ta 97. z tohoto hlediska asi bude velice složitá. Pak, co se týče toho uživatele, tedy jak nejlépe tam zahrnout ty mobilní aplikace, tady to znění je tak podobné, že asi nejlépe to vyřeší cesta kompromisu to je, myslím, zejména tedy spíš ten problém překladu, jak tomu dochází v parlamentu a obsah je úplně stejný. No a pak tedy, co se týče té části webové stránky, nezávisle na tom, jaké, jaký druh zařízení používáte, tak ta webová stránka by, eh, by to mělo být uvedeno, ten obsah na webovou stránku, tady odpověď je ano, to znamená, tady by eh, se to týká pozměvacího návrhu 109 a lepší forma definice v článku 2. Myslím si, že tady není zapotřebí kompromisu. A mohl by to vyřešit i ten mnou původně předložený návrh. A teď bych se rád eh, dostal k těm dodatečným způsobům řešení, tedy ehm, ten orgán, který, prostřednictvím kterého dojde k prosazení. Takže tady jednou možností je um, buď jenom povinnost, anebo spíš jenom povzbuzení k nějakému konkrétně specializovanému proškolení. Tady zase k tomu máme celou řadu předložených návrhů. Zase to znění je podobné, takže asi to vyřešíme cestou kompromisu. Uh, Eh, ta povinac, povinnost anebo to povzbuzení. Myslím si, že bychom spíše měli více povzbuzovat, než k něčemu nutit. Zase jedná se o velice složitou záležitost pro členské státy, ale asi bychom měli spíše více jít cestou povzbuzení, než nutit. I touto cestou jsem já předložil můj pozměňovací návrh a zřejmě se nám podaří tedy najít kompromis, který tímto znění textu posílí. Také co se týče toho orgánu, prosazovacího orgánu, tady eh, zase jsou některé návrhy, které můžeme sloučit, které eh, osvětlují tu roli tady tohoto orgánu Další oblast, na kterou bych se chtěl nyní zaměřit, je určení příslušného orgánu pro monitoring nebo i pro to prosazování, pro dohled. Tady máme různé druhy pozměňovacích návrhů, eh, zejména k tomu, jak jmenovat tento orgán členským státem, o tom námitkovacím procesu návrh 32, kdy tento mechanismus může být zavazující, kdy je tu povinnost pro členské státy, aby tedy eh, šli cestou volby tohoto orgánu. Máme tady i ty postupy pro to námitkování a jaké role, jaké úlohy mají tyto orgány. A já bych vám chtěl tímto poděkovat za ty návrhy a říci, že tedy je můžeme sloučit a jít zde zase cestou kompromisu. Další otázka, oblast, to je tedy šestka, to je otázka reportingu. Někteří z vás si přejí, aby tedy eh, to, ten reporting prováděl ten eh, prosazující orgán směrem k institucím, to znamená vůči komisi, někdo říká každoročně, někdo pravidelně, takže tady, co se týče toho harmonogramu, to musíme zase nějak vyřešit kompromisně. Může to být jednou za dva roky, můžeme tu mít pravidelnost stanovenou pro každé dva roky, může to i snižovat byrokracii v členských státech, ale musí být tedy jasné, že jednou za každé dva roky musíte sdělit tedy, jaké jsou novinky v této oblasti. A poslední oblast, to je ta oblast, která pokrývá víceméně definice. A zase jsou tu určité možnosti cestou kompromisu. Tady je um, problém asi ta definice tzv. authoring tool. Tady víceméně ty definice jsou obdobné. Myslím, že eh, někteří kolegové tady provádějí dobrý, i můžu říct vítaný lobbying pro určité orgány. Ostatně je to i dobré, týká se to tedy konkrétních lidí. A zase můžu říct, je to v podstatě ten samý obsah, i když eh, předložený jiným způsobem, takže celá řada podobných návrhů. Co se týče definice toho orgánu veře- z veřejného sektoru, tady jsou asi rozdíly mezi EPP a mnou jako zpravodajem. Pan Raškovský předkládá takovou širší definice tohoto orgánu podstatě to není jenom veřejný sektor jako takový, což je tedy buď ten stát nebo region, v podstatě je to kdokoliv, kdo poskytuje eh, veřejné služby, to je tedy ten širší eh, přístup, ta rozsáhlejší definice. Já jsem ochoten to ještě diskutovat na setkání stínových zpravodajů. Pak je to otázka těch webových stránek, takovýchto orgánů veřejných služeb. Tady do jaké míry ty webové stránky financované EU mohou být pojímány jako právě tento druh um, stránek. A v tomto bychom měli být tedy jasnější. Tyto webové stránky, které jsou třeba 5% spolufinancovány, ale vlastně jejich téma jsou kulturní záležitosti, nebudou zase asi tak eh, blízko těm stanoveným povinnostím eh, vůči veřejnému sektoru. Toto je opravdu velice složité téma. Musíme to projednat, musíme tam projednat tu jasnou procentuální hodnotu toho spolufinancování, třeba nalézt tedy jasný způsob, eh, kterým toto budeme rozlišovat. Může to být těch 5%, rozhodně to ještě musíme podrobit diskuzi zejména tedy pan Třaškovský, který předložil eh, v tomto ty pozměňovací návrhy, tak s ním to ještě budu muset projednat. Zda tedy půjdeme cestou více či méně konkrétnějšího kompromisu. Pak, jak definovat tu webovou přístupnost jako takovou? Tady zase máme podobné znění může to, se to vyřešit cestou jednoho kompromisního návrhu, který by pokryl všechny. Pak otázka tzv. assistive technology. Tady je to zase eh, téma toho spolufinancování, toho, jakou roli tu hraje Evropská unie, zda tedy najdeme nějaké řešení. Pak jsou tu ještě otázky požadavků na tu přístupnost. Tady máme celou řadu zhodných návrhů já tedy předložím kompromis, který doufám bude přijatelný pro všechny. No a pak tu máme několik návrhů, které se týkají toho vytvoření pracovní skupiny eh, komise. Zase celá řada návrhů s podobným zněním. Takže jak vidíte, pane předsedo, a eh, společně se stínovými zpravodaj jsme na dobré cestě. Musíme jenom doladit to, do jaké míry tedy bude konfrontovat ten náš postoj s postojem rady. Již jsem předeslal, že dokončíme naši práci tady ve výboru v listopadu a to proto, abychom eh, plénu dali možnost toto mít připraveno v prosinci nebo v lednu. Pokud nepřipravíme naše konečné závěry do konce února, tak vlastně toto celé téma nedokončíme v rámci tohoto našeho mandátu. Myslím ale, že bychom se o to měli pokusit, měli bychom tedy začít jednat. Já už jsem začal jednat s nadcházejícím řeckým eh, předsednictvím a naléhám, aby toto bylo na jejich pořadu jednání. To znamená, abychom se pokusili to ještě dokončit v rámci našeho mandátu. Děkuji. Grazie. Adesso passiamo Děkuji. A pojďme dát slovo stínovým zpravodajům. Požádám vás o co největší stručnost, protože musíme hlasovat. A budeme mít možnost o tom ještě hovořit 17. října. Pan Čajkovský. Děkuji, ale já pos, tady pospíchám na letadlo. Vyslechl jsem si vystoupení pana Chaci Markese s velkým zájmem. Myslím, že se shodneme, protože jste zmínil většinu problémů, které je třeba řešit a máte také pravdu v tom, že u většiny z nich jsme dospěli ke kompromisu. Dohoda nebude tak obtížná mezi námi, ale pak je otázka, co se stane na půdě rady. Je jasné, že musíme dopracovat tento materiál co nejrychleji. Pokud to necháme na nové složení parlamentu, tak to vlastně bude kontraproduktivní. Mám pět otázek. Za prvé definice. My jsme se o nich bavili už minule a snažili jsme se doladit definice bavili jsme se o tom, že nejde jenom o e, websites, webové stránky, ale o sociální média, která jsou na nich zastoupeny, takzvané embedded. A mm, ale musím říci, že tady v podstatě se shodneme. Otázka rozsahu působnosti. Já jsem toho názoru, že je správné hovořit o orgánech veřejné zprávy, ale samozřejmě eh, ještě se k tomu rozpoutá diskuze na setkání stínových zpravodajů. Nejsem si jistý, jestli je žádoucí, abychom měli více seznamů různých věcí, protože pak se budeme dohadovat o maličkostech, který, která služba má přístup, která ne a tak dále. A proto si myslím, že a také víme, že tady se objevují snahy spochybnit načasování této směrnice. I na to si musíme dát pozor. Já jsem otevřen kompromisu, protože je třeba najít způsob, jak prosadit tuto směrnici. Pokud jde o časový rozvrh, jsem rád, že jste ochotni rozlišovat tzv. starý obsah a nový obsah. Na začátku jsem byl spokojen s tím vaším rozdělením na místní a národní orgány, eh, protože to vypadalo logicky, ale poté, co jsem věc znovu uvážil, myslím si, že by bylo lepší dělit to podle obsahu. A že to je možnost, kterou bychom minimálně měli analyzovat. Pokud je o monitorování, a reporting a prosazování v praxi, to je asi největší problém. Já mám na starosti ochranu dat. Včera jsem byl ve Varšavě na velké konferenci s zástupci podniků a také prokuratury z celého světa. A američané říkali, že takovou noční můrou pro eh, jejich podniky je evropská legislativa a přístup evropské státní prokuratury k těmto záležitostem. Znamená to totiž, že sice máme možná kvalitní legislativu, ale v praxi její prosazování vázne. To znamená, že bychom měli nejenom dolatit ty definice, ale také je posílit, aby byly průraznější. A proto hovořím o, do detailu tedy popisuju e, to, jak by měl fungovat ten orgán, jež bude prosazovat. Ale poté, co jsem si vyslechl to, co tu říkal pan zpravodaj, jsem přesvědčen, že najdeme kompromis. A nebude to obtížné. A potom konečně pětka. To je standardní otázka. My už jsme se kolem ní točili mnohokrát. Demokracie není dokonalá, nikdo ale nevymyslel nic lepšího, takže bychom se toho měli držet. Potom Pokud je o výjimky pro živé vysílání, já jsem se díval na ten text a myslím si, že tam je několik drobností, které bychom ještě měli řešit, ale nejsou to žádné zásadní problémy. A konečně také se dá čekat celá řada pozměňovacích návrhů od členů EPP a také od výboru pro zaměstnanost. A já myslím, že by pro nás bylo dobré, abychom tyto pozměňovací návrhy analyzovali, protože obsahují dobré nápady, zvláště pokud je o synergii mezi jednotlivými politikami. Víte, my se zaměřujeme na vnitřní trh, to je naše práce, ale hodně se toho děje i mimo eh, oblast vnitřního trhu a my bychom měli uvažovat o těchto synergiích. Také je tu několik dalších dobrých nápadů, například používání pilotních projektů k tomu, aby pomohly s implementací této směrnice a také kromě postižených tu máme také starší občany. A já myslím, že je dobré je zmínit. Je totiž třeba trvat na tom, že nejde pouze o postižené občany, ale o nás všechny. My už jsme o tom mnohokrát hovořili, protože někdy používáme internet za takových okolností, eh, že eh, tyto změny, tyto požadované změny budou prospěšné pro nás, pro všechny. A navrhovaná opatření pomohou nám všem. Takže ještě jednou děkuji za vaši otevřenost a Jak už jsem řekla na začátku, já musím utíkat na letadlo, omlouvám se, ale jsem si jist, že zasedání stínových zpravodajů bude užitečné. Grazie. Adesso per i socialisti democratici Garces Ramon. Prego. A nyní pan Garces Ramon. Eh, děkuji, pane předsedo. Děkuji zpravodaji za jeho snahu dohodnout se. Myslím, že tento text si to opravdu zaslouží. Když se podívám na ty pozměňovací návrhy, které byly předloženy, jsem přesvědčen, že je možné dohodnout se na kompromisu. Není pochyb o tom, že jde o velice důležitou záležitost a já mám tři připomínky. Za prvé, si myslím, že je třeba být co nejambicioznější tam, kde se snažíme najít dohodu, zvláště tedy tu finální verzi dohody, která by se zaměřila na dvě záležitosti. Stanovisko Evropského parlamentu k této směrnici musí být naprosto jednoznačné s ohledem na potenciální uživatele této směrnice a za druhé My jsme otevření všem snahám dohodnout se. A za třetí, pojďme se pokusit urychlit tento proces. Pojďme odstranit všechny překážky tak, aby Evropský parlament mohl přijmout tento legislativní text ještě před koncem svého funkčního období. A teď tedy zpravodaj zmínil sedm bodů. A těch sedm bodů, tady je to schrnul, přesně odráží ten, toho ducha pozměňovacích návrhů. Zdá se, že probíhá neustále diskuze k časovému harmonogramu, ke konečným hlutám. Jde o období 2015 až 2017. A toho bychom se měli držet. To je tedy moje úvodní stanovisko, ale musím říct, že jsem otevřen i jiným návrhům automaticky je nezamítám, ale myslím si, že potřebujeme mít jasný časový plán. Pokud je o definice, my jsme předložili pozměňovací návrhy k tomuto bodu ve snaze rozšířit rozsah působnosti směrnice. Já si myslím opět, že bude jednoduché najít kompromis. Jsou tu určité snahy například rozšířit počet položek, které by měly být na seznamu ve směrnici. A já myslím, že si to zaslouží úvahu, protože když se podíváme na to, jak se vyvíjí technologie dnes a jak se asi bude vyvíjet do budoucna, je evidentní, že směrnice by měla být flexibilní, aby nabízela určitý prostor k ma- pro manévry i do budoucna. Nemá asi cenu postupovat příliš rigidně. My jsme tedy velmi otevření kompromisu a já myslím, že je třeba eh, se ujistit, že tato směrnice bude co nejnáročnějším textem a že urychlíme celý proces co nejvíce. Děkuji, pane Hemstrom. Děkuji. Já se budu snažit být stručný, protože v podstatě souhlasím se zpravodajem i předchozími řečníky. Zdá se, že nám všem jde o stejnou věc. Dohodli jsme se o rozšíření rozsahu působnosti v porovnání s tím, co navrhuje komise a jde nám o to, aby tedy to, co navrhujeme, fungovalo jaksi v reálném světě. A já jsem si stoprocentně jist, že se dohodneme. Ta myšlenka zaměřit se na nový obsah je velmi užitečná. Já myslím, že je dobré nastavit věci korektně od začátku a ne pouze se snažit opravovat to eh, staré. Na tom se asi dohodneme. Mobilní telefony by také rozhodně měly být pokryty, protože už teď představují velmi důležitou platformu a jejich důležitost stále roste kde stále více používají mobilní telefony, tablety a tak dále pro přístup. Z technického hlediska je jednodušší upravit eh, formáty eh, těch stránek, které nabízí přístup pro mobilní eh, přístroje. Spočívá to například v tom, že je redukován počet informací na takové stránce, je jinak strukturován, už jenom proto, že ten displej je menší. A to je tedy něco, co by rozhodně mělo být zohledněno v textu. A to asi je jeden z těch lehčích úkolů. Ale v podstatě se tedy shodneme a já jsem si jist, eh, že se to podaří a já děkuji panu zpravodaji. Děkuji. Pan Wieland. Děkuji. Většina mých poznámek, které jsem si chystal, už vlastně byla řečena. A já bych ale rád upozornil na to, co je pro nás pořád ještě nejdůležitější. Přečetl jsem si pozměňovací návrhy, mohu většinu z nich podpořit. Viděla jsem některé pozměňovací návrhy, které do značné míry přesně souhlasí s mými názory a doufám, že budeme schopni dospět k dohodě. Pozměňovací návrh 111, 112, 113 a 115 jsou v souladu s mým pozměňovacím návrhem 114. A já jsem opravdu rád, že jsme se rozhodli rozšířit počet webových stránek, které budou pokryty návrhem směrnice. A to tež platí pro pozměňovací návrh 119, 116, 117 a 118. Vidím, že se dohodneme také i na datumu prvním leden 2015 pro nový obsah a první leden 2017 pro starý obsah. Nicméně rozhodl jsem se předložit pozměňovací návrh, který bere v úvahu skutečnost, že Eh, vlastně by bylo lepší, aby to bylo datováno ke konci prosince, čili 31. prosince 2015 a potom 2017. Pokud jde o pozměňovací návrhy 156, 147 a 84, tady doufám, že se podaří najít kompromis. Děkuji. Mm, děkuji, pane předsedo, děkuji zpravodaji. Sto čtyřicet pozměňovacích návrhů poukazuje na to, že je téma, že jde o téma, které je důležité pro nás, pro všechny. Možná pro zpravodaje to eh, práci komplikuje, ale já na druhé straně vidím, že dosáhneme širokého koncenzu a přejmu hodně štěstí. Je třeba, aby ten text odpovídal skutečným potřebám. A já vidím snahu přesně tohle zajistit. A požádám tedy pana zpravodaje, aby uvážil to, o čem Uh, už se tady nějakou dobu bavíme, je to pozměňovací návrh 140, tedy ten mobilní obsah a tak dále. To je všechno velmi důležité. A konečně se chci zeptat zpravodaje. Spravodaj eh, zmiňuje, že litevské předsednictví, které tu není, si myslí, že je to důležitá věc. Co by tedy z hlediska zpravodaje nejvíc pomohlo pro urychlení jednání? Co proto může udělat náš výbor? A možná, protože pan Čaci eh, Markakis hovoří řecky, by bylo dobré, kdyby třeba navázal kontakt eh, už i s nadcházejícím předsednictvím. Ale já se tedy ptám ještě jednou, co můžeme my udělat pro to, aby tato směrnice byla schválena ještě před koncem funkčního období tohoto parlamentu. Děkuji. Grazie. Per la Commissione è presente il signor Gli... A za komisi je tu pan Jakovides. Nella discussione. Prego. Yes, thank you. Děkuji. Vidíme, jak velký zájem tento balíček budí, z toho máme radost, chceme podpořit vaše snahy věci urychlit. A já jsem přesvědčen, že zpravodaj má věci pevně v rukou. Zdá se, že opravdu budete schopni dospět ke koncenzu, uspíšit práci na tomto textu před koncem vašeho legislativního období. Ale já tedy zároveň musím uh, tak trochu varovat. Pokud je o definice a rozsah působnosti, je třeba, aby to bylo technicky korektní a buď to služby komise nebo externí odborníci mohou pomoci, protože celá řada pozměňovacích návrhů z technického hlediska nedává smysl. A proto nabízíme pomoc. A zvláště pokud jde o mobilní problematiku, věci nejsou tak jednoduché. Samozřejmě je třeba to řešit, ale tedy mobilní telefony a, a typicky mobilní aplikace, případně hybridní aplikace, androidní aplikace, to je složité téma. A zatím tedy neexistuje precedent pro regulaci mobilních aplikací. Musíme být také opatření, pokud jde o inovace a technologický pokrok, čili tady tady takové varování, abychom to nepřehnali. Takže ano, to, co říkáte, musí být naprosto jasné, přesvědčivě podpořit uživatele, ale nesmíte také eh, zapomínat na to, že eh, je to určitý limit toho, co lze regulovat, vzhledem k tomu, jak rychle se toto odvětví vyvíjí. A pokud jde o některé ty ambice, já si myslím, že zacházíte příliš daleko a já tu mám právníka, který vysvětlí proč. Nemůžete například navrhovat úpravu textu úmluvy OSN. Nemůžete v textu říct, že umluva OSN to řeší chybně, ačkoliv ji všichni odsouhlasili. Do takových věcí byste se neměli míchat. Chápu, že je to ambiciozní, ale bohužel tedy tímto směrem jít nemůžeme. Pak je tu připomínka k rozsahu působnosti. Pokud tedy neupravíte článek 103 o orgánech veřejného sektoru, tak nemůžete mít v textu seznam služeb typických pro soukromý sektor. Takže já myslím, že je to tedy vlastně otázka zdravého rozumu držet se pouze veřejného sektoru. Také je třeba rozlišovat mezi webovými stránkami a službami. My tady hovoříme o webových stránkách, nikoli o službách, které nabízejí vzájemné propojení stránek, ale jsou dost často soukromé. To je tedy eh, trošku matoucí. Vítáme to rozdělení na starý a nový obsah. Myslím, že to zjednoduší život i při jednání s radou. Některé ty nápady jsou vlastně přímo zralé na kompromis s radou, která odolává a samozřejmě musíme také ještě nadefinovat, co to je ten starý obsah, co to je ten historický obsah ale je třeba najít kompromis mezi seznamem, který bude velmi konkrétní, abyste věděli, co monitorovat, ale na druhé straně eh, je třeba, aby ten monitoring a reporting byl realistický, čili je tu, proce, je tu prostor pro kompromis. Seznam, který usnadní monitorování a reporting a také to rozdělení na starý a nový obsah věci usnadňují, ale pak je třeba si také jasně říci, jak eh, bude vypadat reportování o nedodržení pravidel. Já ještě dám tedy slovo našemu právníkovi, možná i odborníkovi, na technickou stránku věci, aby věci dovysvětlil. Já nebudu procházet jednotlivé pozměňovací návrhy, ale z právního hlediska je důležité si uvědomit, že jsou tu dvě problematické oblasti. Za prvé, pozměňovací návrhy nemohou vytvářet nové nároky, nové povinnosti a to jaksi náhodně a způsobem, který je v rozporu s legislativou, ať už mezinárodní nebo evropskou. A za druhé, některé pozměňovací návrhy musí opravdu odpovídat právnímu základu tohoto textu což teď není, a musíme také respektovat princip proporcionality. Za těchto dvou podmínek jsme ochotni spolupracovat, aby tento text byl lepší, inkluzivnější. Grazie, la parola relatore per un minuto. Děkuji a teď má zpravodaj na minutu slovo. Děkuji, pane předsedo, děkuji eh, kolegové a chtěl bych eh, říct, že to bylo velice nápomocné, že komise měla své zástupce na jednání stínových zpravodajů, protože tady je řada technologických otázek a technických aspektů, které musíme vzít do úvahy. Eh, takže eh, až bude následovat další stí, setkání se stínovými zpravodaji, bude jejich přítomnost oběd žádoucí, to jednání bude navíc klíčové. Pan Traškovský bohužel odešel, ale pan Bíla Boylan a další vidí, že komise eh, to bere tak, že ten eh, nový přístup, nový obsah nejdřív a starý později, je patrně v souladu s přístupem eh, rady. A myslím, že eh, i řecké, nadcházející řecké předsednictví bude potřebovat úspěch, takže to k úspěchu povede. Toto je text, toto je nařízení, které může být takto vnímáno, vnímáno v této optice a uděláme tedy proto maximum, abychom to ještě za této, tohoto legislativní období Eh, také dovedly ke zdárnému konci. Kolegům děkuji za eh, excelentní pozměňovací návrhy. Předseda, děkuji eh, takže se uvidíme později, abychom probrali kompromisní návrhy, to bude v říjnu. A teď můžeme přejít k hlasování. První bod, to je akční program pro Eh, celní úřady. Pan Baltazáre si chce vzít slovo před hlasováním? Ne? Děkuji. Takže vlastně hlasování máme dvě. Nejprve se jedná o dohodu s radou a druhé hlasování se eh, týká textu, který má být přečten na plenárním zasedání, tak, aby prostě tento text byl úplně převzat, převzat ve svém celém znění. Slyšíte mě dobře, ptá se předseda, je to takto jasné? Dobře. Takže máme dvě oddělená hlasování ten text, který bude předložen k hlasování, bude čten na plenárním zasedání a bude začleněn do eh, konečného usnesení o eh, celních eh, úřadech. Takže budeme hlasovat elektronicky o textu dohody s radou. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato jednomyslně. A teď budeme hlasovat o textu, který bude na plenárním zasedání přečten a který bude začleněn jako celek do konečného usnesení. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A znova jednomyslnost. Blahopřeji panu Maldasarenovi, Baldasarenovi. A teď budeme hlasovat o e, zprávě de Jong klamavá reklama. Takže nejprve budeme hlasovat o kompromisu A. Kdo je pro, zvedněte ruce. Kdo je proti, kdo se zdržel, Přijato. Čtyřka od Ligripa. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pětka. Zase paní Ligrip. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Šestka. Pupakis pro? Proti? Raději zkontrolujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Sedmička. Paní Legrip pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Osmička. De Jong pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Devítka pro, proti, zdržel se, přijato. Deset pro, proti, zdržel se, přijato. Jedenáct Legrip pro, proti, zdržel se, přijato. Teď tři pozměňovací návrhy Eh, bodu úvodního ustanovení od Prendergasta. Budeme hlasovat en bloc, jestli souhlasíte. 14. 12, 13, 14 pro, proti. Zdržel se, přijato. Odstavec 1. Pro, od Jury, pro. Proti. Zdržel se, přijato. 15. Pro, proti, zdržel se, přijato. Odstavec 1. Text theory, kdo je pro? Proti? Elektronicky zkontrolujeme. Zahajuji odstavec 1b. Končím hlasování. Zamítnuto. 17. Rošfor pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 19. Zase Rošfor pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Vrátíme se na zpět, osmnáctka. To jsme nezapomněli, to je e, slučitelné. Je to tedy od kolega Mandrse. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Teď dvacítka jako při pojení. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 21. Manders pro. Proti? Zdržel se? Přijato. 22. Bílan pro. Elektronicky 21. Dobře, zahajuji hlasování o pozměňováku 21. Končím hlasování. Přijato. 23 se ruší a teď tedy 22 opravuje se předseda. Bílán pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 23 se ruší. 24 zase Bílán pro. Proti zdržel se, zamítnuto. Kompromis 1, pro, proti, zdržel se, přijato. A teď přímo ke kompromisu 2, pro, proti, zdržel se, přijato. Třicítka. E, oddělené hlasování. Pupakis, první část, pro, proti, zdržel se, přijato. Druhá část, pro, proti, zdržel se, přijato. E, sedmý odstavec, Jury 2, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Kontrolujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Omlouvám se, já tady mám kartu, ale nefunguje v žádném ze stroji, takže eh, když budu hlasovat eh, rukou, mohl byste mě eh, k těm výsledkům připočítávat? Děkuji. Ano, při elektronickém hlasování nám tedy musíte vždycky říct, zda jste pro, proti, či se zdržujete. Děkuji. Jedna třicítka. Le Grip pro, proti, zdržel se, přijato. 32, to je zase připojení. Manders pro, proti, zdržel se, kontrolujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 34. Bilan pro. Proti. Kontrolujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. 34. Končím hlasování. Přijato. 35. Legrip pro. Proti zdržel se, přijato. 36, Pupakis pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 3, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. E, jury 6, 11b odstavec pro Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti. Prováto. Přijato. A teď je 45. Bilan. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis 5. Pro? proti, zdržel se, přijato. Martin. 46, eh, Martin. Pro, proti. <laughs> Zamítnuto. Je d'accordo? Eh, šestka pro, proti, zdržel se, přijato. 54 Bilan pro, proti, zdržel se, přijato. Konečné hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato jednomyslně a Vzali jsme eh, také v úvahu hlasování pana Foxe. Eh, děkuji a blahopřeji zpravodajovi. A můžeme teď přejít k dalšímu hlasování. Eh, zpráva Barbary Weiler o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh. Pan Bilan? Malcolm Harbour tady s námi e, nemohl být dnes a číslo 91, pozměňovací návrh 91 e, bych rád stahnul, je to jeho pozměňovák. Děkuji, říká předseda. Bene. Allora, Possiamo cominciare il voto. Emendamento 15. Takže můžeme začít hlasovat. Je 15 od zpravodajky. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 16 od zpravodajky pro, proti, zdržel se, přijato. Teď 17, 4,90 padá, takže 17 pro, Máte někdo eh, k ústnímu pozměňováku námitky? Už vám ty otázku klát eh, dále nebudu, protože je těch ústních hodně, tak mi to prosím říkejte rychle případně. Eh, sedmnáctka. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 18 od zpravodajky pro, proti, zdržel se, přijato. 19, 20, 21, 22, 23 a 24 a 25. To jsou pozměňovací návrhy od eh, zpravodajky a eh, budeme o nich hlasovat en bloc, jestli souhlasíte, jsou tam i ústní. Je to od 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 a 25. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. A teď 95. Zase zpravodajka, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 26 a 96. Identické pozměňováky od zpravodajky a paní Šeldemoze. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 97. Vanders pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 98, dělené hlasování, e, pozměňovák Manders, první část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, druhá část, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 99, Rüle, pro, proti, Zkontrolujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Stovka. Weiler i Vandenkamp. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 27 e, od zpravodajky pro, proti, zdržel se, přijato. Osmadvacítka a 101, 102, 29, 30 od zpravodajky. Pokusíme se o ně hlasovat en bloc. Souhlasíte? Eh, ale eh, co ta 101? Dobře, takže nejprve hlasovat, nejprve budeme hlasovat o 101, pak o těch ostatních. 101 pro, od zpravodajky. Kdo je pro? Kdo je proti? Kontrolujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Takže 17 ku 17, návrh není přijat, zamítá se. A pak je tam ještě kolega Fox, tak tento rozhod. 28, 102, 29, 30, pohromadě, kdo je pro, proti, držel se, přijato. Třicet jedna, třicet dva, třicet tři. Zase en blok. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 103. Malcolm Harbour. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 34 a 35 od zpravodajky. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 104. Vim van de Kamp. Pro? Proti? zdržel se přijato. 105 Harbour pro, proti, zdržel se zamítnuto. 106, 107, identické pozměňováky, eh, De Camp Harbor pro, proti, zdržel se přijato. 108 Harbor pro, proti, zdržel se, přijato. 109 se ruší, 36, 37 pro, proti, zdržel se, přijato. 38, 39, 40, 41, kde je pro, 42 včetně, proti, kdo se zdržel, přijato.

110 je stažen. 52 od zpravodajky pro, proti, zdržel se, přijato. 53 od zpravodajky pro, proti, zdržel se, přijato. 54 pro, proti, zdržel se, přijato. 111 pro, proti, zdržel se, přijato. 55 kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 56 Odpravda zpravodaje pro, proti, zdržel se, přijato. 112 pro, proti, kontrolujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Ne, omlouvám se, říká předseda, je to přijato. Náš kolega Fox je pro. Takže 18 ku 17. 113. 113 se ruší, 114 rovněž a teď 115. Ne, 115 také se ruší. Výborně. Takže 57, 58, 59, 60 od zpravodajky pro, proti, zdržel se, přijato. 61, 62, 63, 64 od zpravodajky pro. A ještě 65. Kdo je pro? Proti? Zdržel se, přijato. 66 je stažen, 116 pro, proti, kontrolujeme elektronicky. Končím hlasování. 17 eh, proti s hlasem pana Foxe. 67, 68, 69, 70, 71, 72 a 73 od zpravodajky, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 74, 75, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 76, 77, Eh, pane předsedo, to je zase to samé. Dobře. Takže 76, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 77, 78, 79, 80, 81 pro, proti, zdržel se, přijato. 82, 3 a 4 pro, proti, zdržel se, přijato. 85 pro, proti, zdržel se, přijato. 117, Weiler, Van de Kamp pro, proti, zdržel se, přijato. 88. Bajler. Proti. Zdržel se. Přijato. Jednička padá. Teď dvojka. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. Trojka od zpravodajky pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 89 Ústní od Šaldemoze pro, proti, zdržel se. Přijato. Čtyřka. Pro, proti, zdržel se, přijato. 90 je stažen, 92. Weiler van de Kamp s ústním pozměňovákem pro, proti, zdržel se, přijato. Pětka padá, 1,90 to bylo staženo. Šestka. Budeme hlasovat o šestce, protože 27 byla přijata, takže šestka pro, proti, zdržel se, přijato. Sedmička pro, proti, zdržel se, přijato. 93 byl stažen, osmička 9, 10, 11, 12, 13, 14. Interven, eh, vstup bez mikrofonu. Takže 8, 9, 10, 11, 12 od zpravodajky pohromadě pro, proti, zdržel se, přijato. 13 pro, Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 14. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 120 a 118 jsou stažení, takže 119. Bajler ústní pro, proti, zdržel se přijato. 86 od zpravodajky paní Weiler s ústním pro, proti, zdržel se, přijato. 87, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 121 eh, je stažen, 122. Ústní, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 123, eh, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Konečné hlasování e, to, to zprávy. Hlasujeme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 35 s hlasem pana Foxe, takže jednomyslné přijetí a blahopřeju paní Weiler. Ritorniamo alla discussione. A vrátíme se k naší debatě. Byl bych rád, kdyby kolegové, kteří nás hodlají opustit, tak aby tak učinili v tichosti, abychom mohli tedy bez nějakých zábran pokračovat. Chi ha deciso di lasciare l'aula lo deve fare in silenzio. Prosím, opusťte tuto zasedací místnost v tichosti. La collega Angelis oggi è particolarmente indisciplinata. Pani kolegyně Hanzel dnes nepostupuje vyloženě podle pravidel. Bene. Okay. Ciao. Okay. Okay. After, yeah. okay. Allora. C'è il relatore della Commissione Trasporti che prenderà la parola dopo, dopo. il relatore nostro. Il punto all'ordine del giorno. Takže na pořadu jednání máme bod číslo 20 a tím je změna nařízení, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v přípravě v cení nástupu na palubu. A já předám slovo panu navrhovateli, tím je pan Hans-Peter Mayer. Prosím. Děkuji, pane předsedo. In den vergangenen Jahren v minulých letech 43% všech letů v Německu bylo se spožděním. A právě eh, tato spoždění eh, je velmi obtížné kompenzovat. V praxi je třeba říci, že letecké společnosti se často snaží pasažéry eh, odradit od toho, aby vůbec tedy podávali nárok na očkodnění, ačkoliv je to opodstatněné. Pouze 2% cestujících, kteří mají nárok na očkodění, je také dostanou. A skutečnost je taková, že tady hovoříme o právech pasažérů a ne o právech leteckých společností. Samozřejmě by nemělo být naším cílem ruinovat letecké společnosti, to je samozřejmé, ale naším cílem by mělo být, aby letecké společnosti zlepšily své služby. 43% spožděných letů je nepřijatelné. Každý pasažer vlastně vstupuje do smluvního vztahu s leteckou společností a tento vztah má jaksi dvě strany. A eh, proto není možné z té smlouvy jednostranně vystoupit, aniž by tedy ta strana splnila své smluvní závazky. Já jsem <clears throat> také přišel tedy s celým seznamem pozměňovacích návrhů. Za prvé, komise eh, tady má tady <clears throat> takové tři kategorie. Spoždění 5, 9 a 12 hodin. Já vidím <clears throat> dvě, dva limity. Eh, čili ta první kategorie by bylo spoždění u tři hodiny u letů, které jsou na vzdálenost 3,5 tisíce kilometrů a to i třeba přes moře a tady je odškodnění 250. Pak je tu tedy spoždění až 5 hodin, až 5 tisíc kilometrů a tady tedy by odškodnění mělo být 600 euro. A e, tedy ten nový e, požadavek se týká tedy té e, letenky za plnou cenu, včetně daní a tak dále. A teď je otázka eh, tady, jestliže se zaplatili plnou cenu, která obsahuje i všechny poplatky, daně a tak dále, čeho přesně se ta kompenzace bude týkat. A pak je také třeba eh, tedy eh, rozlišovat přílet a odlet, pokud dojde ke spoždění na příletu i na odletu, bude třeba kompenzovat v obou případech, ale tady jsou tu ty limity 250 až 600 euro. A Samozřejmě e, je jasné, že toto by se mělo odrážet i v cenotvorbě leteckých společností. Není prostě přijatelné, aby pasažér, který musí čekat dvě hodiny na spožděný let, nedostal ani sklenici vody nebo nějaké občerstvení. Jde tedy vlastně o, o dvě hodiny poté, co už byl odbaven a sedí buď v letadle nebo na letišti a to považuji a za nesprávné, aby nebyl nějakým způsobem pohoštěn. A, a také je třeba jasně rozlišit, že pouze pokud tedy byly splněny všechny smluvní požadavky, tak je ale letecká společnost zodpovědná. Já si však myslím, že i v takových případech spoštění do dvou hodin lze požadovat občerstvení, že to je přijatelné. A mělo by se to objevit v hlavním textu. Za druhé, omezení eh, čekací doby přímo na runway. V tuto chvíli je to neomezené, my zase navrhujeme tedy ten limit dvou hodin, komise pět hodin. Takže je třeba rozlišit, jestliže tedy sice eh, máte eh, hodinu a půl spoždění a pak ještě to letadlo stojí ve frontě na runway dvě hodiny. Pro mě jsou ty dvě hodiny přijatelné, pět hodin rozhodně ne. Jak chce komise. Je možné, že bych ustoupil a navýšil tu hranici na 3 hodiny, komise chce ale 12 hodin maximálního spoždění v součtu všech těch faktorů. A to mně přijde jako příliš. A teď je otázka, jestli se podaří najít nějaký kompromis mezi zájmy cestujících a leteckých společností, například ve chvíli, kdy eh, tedy už vlastně je jasné, že je na cestě náhradní letadlo a to prostě nedorazí v tom časovém limitu těch tří hodin, které navrhuji já. A pokud je o případ eh, tedy úplně zásadního spoždění, které může trvat až tři dny v některých vzdálených destinacích, protože došlo k eh, technické závadě na letadlu. Tady tady eh, vyžaduje maximálně tři noci v hotelu hrazené plus 100 euro diet. Komise to zase vidí jinak, eh, tady je omezený počet nocí a diety maximálně 150 euro. Na tom všem se ještě můžeme dohodnout, ale je třeba eh, tady připomínat eh, leteckým společnostím, že přece mohou postupovat preventivně a mít vždycky zarezervovaný určitý počet hotelových pokojů pro případ naléhavé situace. Za druhé, bod pět. je důležité, aby ten návrh obsahoval jasně formulované lhůty. A ty mi tady chybí. Dost často tedy se tady hovoří o tom, že to záleží na aktuální situaci, na úvaze a tak dále, a to nestačí. Já si myslím, že jde-li o nároky na očkodění, je třeba, aby se tyto opíraly o přesné eh, limity. To nabízí jistotu. A pak tedy také chci říci, že některé uh, pozměňovací návrh hovoří o tom, že e, ty limity jsou důležité i proto, abychom mohli vlastně dozírat na to, jak probíhá celé to oškodnění, celé to řízení. Protože jakmile tady máte jasné lhuty, tak i pro ten e, dozorový orgán je jasné, co má dělat, přičemž otevřený případ je otevřený maximálně dva roky. Pokud je o seznam mimořádných okolností, který eh, navrhuje komise, jako, a tam jsou tedy faktory jako například stát, távka a jiné mimořádné okolnosti, eh, já si myslím, že například stávka to prostě není přijatelné kritérium, protože jestliže je to letecká, jestliže je to stávka pracovníků té stejné letecké společnosti, tak to znamená, že vlastně ta neumí zacházet se svými zaměstnanci a do toho cestujícího mu nic není. Na seznamu je potom celá řada různých technických faktorů, teď je otázka, jak se to prodiskutuje. Já jsem sám napjatý, jak se k tomu postaví kolegové. A další šestý bod, je třeba eh, tedy také uvažovat i o situaci, kdy ten let odletí eh, předčasně, nikoli pouze se spožděním. Dejme tomu tedy, eh, že cestující kvůli tomu vlastně to letadlo takzvaně nechytí a pak tedy uvízne někde na letišti. I za to by tedy letecká společnost měla nést odpovědnost. Osmý bod. Jsou tu i nároky na takové širší paušální očkodnění ze strany OGH. A to zase není jednoznačně regulováno. Také komise se vůbec k tomuto problému nějak nestaví ve své zprávě, proto jsem navrhl pozměňovací návrh, eh, že tedy nebude eh, možné nabízet paš, paušální očkodnění tam, kde jde o konkrétní případy. Ale je možné ho použít pouze v případě, že nebyly splněny ty obecné smluvní podmínky, například nebyla letenka zaplacená a tak dále, zaplacená včas. A, a tedy pouze toho se týká ten nárok na paušální očkodnění. Pak je tu požadavek na další tedy sankce nad rámec, které souvisí s neposkytnutím informací, na které má cestující nárok. Nestačí tedy eh, cestujícího ve chvíli, kdy teprve dorazí na přepážku, informovat k tomu, že došlo ke spoždění. Naopak letecké společnosti by měly preventivně informovat cestující, že je nějaký problém. V textu to zase není jasně řečeno, já tedy v textu navrhuji jasné sankce za to, že budou podány buď to chybné informace, anebo vůbec žádné. Protože cestující, který vynaložil peníze, musí vědět, jak na tom je a musí také vědět v případě, že tedy jeho zájmy jsou poškozeny, jaká, jaké právní účinky to má, jakou možnost má napadnout toto rozhodnutí u soudu. A pak tu máme tedy ten problém toho, že často na letišti chybí vlastně místo, kde si ten spotřebitel nebo cestující může stěžovat, čili taková přepážka pro podávání stížností Eh, už vlastně na té přepážce by bylo možné dořešit, eh, zdali tedy jde o opodstatněný nárok na očkodnění z důvodu spoždění nebo ne. Je třeba ale jasně říci, že tedy 90 dní na zpracování podání, které bylo podáno u takové přepážky, je tedy příliš dlouhá eh, doba. A neustále mi tady všichni opakují 90 dní, no my to nemůžeme stihnout dřív, to je velmi náročný proces. Já se obávám, že tohle prostě nemohou spolknout. Stačí přece najmout o dva zaměstnance víc a pak tedy stačí zpracovat tu žádost do tří měsíců. Jedenáctý bod, a to je ten poslední bod. Letecké společnosti vyhrožují tím, jestli nám to příliš komplikujete, prodražíte, tak prostě budeme ty lety čistě jen rušit. Tato výhruška rušením vlastně znamená, že už předem vyhrožují, že, nejsou ochot, že letecké společnosti nejsou ochotny dodržet své smluvní závazky. A to je naprosto nepřijatelné a já myslím, že se tím nesmíme nechat odradit. To je tedy takový rychlý přehled všech těch zásadních bodů. Máme 92 pozměňovacích návrhů. Já jsem připraven některé z nich, připraven některé z nich dovysvětlit a těším se ten, tedy na zajímavou diskuzi. Těším se na další pozměňovací návrhy, o kterých budeme moci diskutovat. A konečně tedy pak ještě dáme slovo panu zpravodaj z výboru pro dopravu já už jsem s ním konzultoval a myslím, že je smysluplné, abychom spolupracovali a debatovali o jednotlivých bodech návrhu. Děkuji. Grazie. Děkuji. A nyní pan Bach, který je tedy zpravodajem za výbor pro dopravu. Děkuji. Pane předsedo, Děkuji, že má možnost vystoupit i na půdě vašeho výboru a vysvětlit své stanovisko. Já jsem se zaměřil především na tři body. Za prvé jsem se prostudoval judikáty eh, Evropského soudního dvora a analyzoval jsem je. Za druhé jsem toho názoru, že pokud uzavřete smluvní vztah, je třeba dostat jeho požadavkům a za třetí tedy podávání těch nároků na očkodnění má dvě strany. Je třeba dobře eh, ošetřit to, tento celý proces. Je také dobré, že cestující, jakožto vlastně spotřebitelé, jsou znovu v ohnisku našeho zájmu, protože současná situace je naprosto nepřijatelná. Jsem také rád, že nezávisle na svém kolegovi jsme vlastně dospěli v celé řadě věcí ke stejnému názoru. Já si myslím, že nárok na očkodnění vzniká u tří hodin u evropského letu, u pěti eh, hodin u transatlantického letu, nebo tedy těch dalších letů. A proto si myslím, že to, co navrhuje komise, je vlastně zhoršením současné situace. A pokud jde o to vrstvení nároku, o kterém hovořil kolega, tedy těch 3 a 5 hodin, e, to je vlastně i obsah mé zprávy. A já se teď na začátku soustředím tedy na body, ve kterých se shodneme. E, také tedy zkrácení té doby čekání na runway. E, tady tedy ten požadavek komise 5 hodin je naprosto nesmyslný. Když tedy po pěti hodinách v letadle zase jste nuceni vystoupit. A já si myslím, že tady, tady je rozumné, jsou rozumné ty dvě hodiny. Velice důležitá je, je tedy problematika transparentnosti a podávání informací. informací nejenom v případě, že dochází k nějakým problémům, ale už v okamžiku, kdy tedy eh, si objednáváte letenku a tak dále, tam je tedy už důležité, aby eh, cestující měl všechny informace, aby byly transparentní. I v tom smyslu, co, na co má nárok v případě spoždění. A také se mi líbí ten eh, eh, návrh, že tady na letištích by měly být eh, jaksi, jaksi vyčleněné přepážky, na kterých by cestující dostal jasnou informaci od kompetentního personálu. Důležitým bodem jsou ty mimořádné okolnosti a podle mého názoru je třeba je lépe definovat – protože to souvisí tedy zase s eh, tou úhradou očkodnění a tak dále. Tady je třeba to naprosto jasně definovat. A pak tedy změna pravidel pro příruční zavazadla. Eh, tady existují eh, celé řady různých metod, jak obcházet současná striktní pravidla. A to si jistě zaslouží hlubší diskuzi. A já si tedy myslím, že je třeba to tady důkladně ošetřit. A pak je tu ještě další případ insolvence leteckých společností. V textu se to objevuje jako marginální problém, ale já si myslím, že zvláště nyní, v čase hospodářské krize, je to mimořádně velké riziko a jeho význam stále roste. A já si myslím, že tady je důležité, aby ta zodpovědnost eh, byla tedy jasně vyčleněna, a to i v případě čártrových letů, i v případě běžných letů, aby tedy cestující jasně věděl, na čem je, a aby i v případě insolventnosti letecké společnosti měl nárok na ochranu. A já jsem, já jsem nerozpracoval návrh kolegu Majera v tom smyslu, že Eh, chce tedy proporcionální míru očkodění podle toho, jak drahá byla ta původní letenka. Eh, tady totiž lze argumentovat několika různými směry. Já si však myslím, eh, že už ve chvíli, kdy poprvé padl tento návrh, bylo jasné, že legislátor chce uh, přesně ošetřit eh, výši očkodnění a já si myslím, že pokud tedy bychom ještě přicházeli s dalším kritériem podle toho, jak drahá byla letenka, tak eh, by to zbuzovalo právní nejistotu a další právní problémy. A už bychom zacházeli do dalších detailů, jako například eh, promeškaný termín a tak dále. A tak dále. To jsou tedy pro mě ty zásadní body a já si myslím, že také na půdě výboru pro dopravu a cestovní ruch o tom ještě budou probíhat diskuze a ve spolupráci s vaším zpravodajem se také těším a na další práci na tom, abychom lépe chránili zájmy našich cestujících. Děkuji. Grazie per la disponibilità al lavoro comune. Děkuji velice. A nyní stínový zpravodajové. Paní Westphal. Vielen Dank, Herr Děkuji, pane předsedo. Kolegové, kolegyně, pane profesore Majere, my už jsme se dnes v tomto týdnu tedy setkali na pracovní snídani, kde došlo k výměně názorů. A já jsem se také přečetla zprávu kolegy Bacha, také stanovisko výboru IMKO. Všechno jsou to velmi dobré texty, které opravdu nabízejí ochranu spotřebitele a celou řadu tedy významných vylepšení v tomto směru. Já si myslím, že to je důležité. Ve vašem návrhu, pane profesore, jde o to, že spotřebitel a spotřebitelka má nárok na právní jistotu, pokud jde o nárok na očkodnění, a to tak, aby tedy tento nárok bylo jednoduché prosadit. Já se však protože nyní jsme svědky toho, že tedy má s takovým nárokem velké problémy. A tady ta situace je velmi rozmanitá, ty důvody různé a velmi často to vede k tomu, že cestující se prostě raději vzdá nároku. Pokud je o ty e, seznamy v přílohách, tak jak je navrchuje komise, já bych e, to viděla tak, že je třeba je ještě upravit. Já se budu především snažit o to, aby byl upraven seznam těch mimořádných okolností a také tedy ty e, seznamy těch jednotlivých situací nebo rozhodnutí, pak je to tedy problematika navazujících letů toho, kdy dojde k tomu, že cestujícímu uletí navazující let a tady je třeba ještě to prodiskutovat. Já bych uvítala, kdyby se tato problematika byla lépe rozpracována ve vašem stanovisku. A těším se na budoucí spolupráci a doufám, že příští pondělí se ukáže, že vlastně v celé řadě eh, věcí souhlasíme a že nám jde o to, aby to stanovisko bylo skutečně především eh, vedeno zájmy ochrany spotřebitele. Děkuji. Děkuji a za ALDE pan Rochefort. Euh, Děkuji, pane předsedo. Já začnu takovým malým žertíkem. Myslím si, že úředníci a mý poslanci, kolegové vypracovali skvělý text, protože jsou oni sami brilantní, ale také, abych byl upřímný, protože prostě znají téma. Kdo tady z nás může říct, že na svou vlastní kůži nezažil vícekrát tyto těžkosti? Takže my máme opravdu hodně vlastních zkušeností, můžeme svědčit osobně, prostě pro jednou hovoříme o něčem, co máme vyzkoušené. Uh, Eh, zároveň eh, si uvědomuji, že je třeba vylepšit to pozitivní právo, musí se vylepšit eh, obha joba práv spotřebitelů a myslím si, že Evropská komise a návrhy našeho zpravodaje jdou tím správným směrím, směrem, ale komise také velmi správně zdůraznila další věc eh, ve své zprávě a to účinné právo, které se musí také vylepšit. Eh, tak eh, je třeba si uvědomit, že spotřebitelé prostě nejsou vždy očkodněni za ty eh, nepříjemnosti, které musí eh, vytrpět. My od samého počátku této diskuze máme na trnosti především to pozitivní právo, ale právo účinné nesmíme ztrácet ze zřetele. Víme dobře, že se bude jednat o kompromisech ve smyslu ne poslan eh, parlamentním, ale zcela běžném, eh, to znamená eh, délky a výše náhrad. Zdali ty délky jsou v pořádku, ty lhuty jsou v pořádku a tak dále. Tady si ptám, zdali jsme opravdu odborníky a zdali bychom se neměli ještě vybavit nějakými dalšími stanovisky. Uvedu příklad. Když dojde k výraznému spoždění eh, v dopravě a když, dejme tomu, náš zpravodaj eh, sniž, navrhuje snížit eh, tu původní lhutu z 12 hodin na 3 hodiny, když dojde ze strany leteckého dopravce k nějakému problému, tak já se ptám, zdali ty 3 hodiny nejsou příliš krátkou lhutou, protože, jak víte, v letecké dopravě já jsem v té dopravě nikdy nepracoval, ale diskutoval jsem s celou řadou aktérů v této oblasti. E, tam je prostě ten dominový efekt. E, to znamená, že když se něco špatného strane, stane, tak to pak vyvolá tento dominový efekt a v kaskádě to následně postihne další a další články. Takže je třeba si toto uvědomit, aby tady nedošlo k nějakému zahlcení eh, k eh, té letecké společnosti, protože tam prostě, když dojde k nějakému Ehm, nějaké nehodě, ne snad nějaké super vážné, ale ruše stroje a tak dále, ehm, tak se všechno zpomalí a my musíme najít ten správný timing. Možná, že 12 hodin je příliš dlouhá lhůta. Na druhé straně možná ta tříhodinová je zase příliš krátká. Ehm, a zdali ta tříhodinová už by měla spustit všechny ty další kroky, no to bychom ještě měli probrat. Podobně je to také u těch výšek odškodného. Já jsem to tady tady eh, vyslechl, eh, zdali je to přiměřené, to je také něco, o čem bychom ještě měli diskutovat. Já si dobře uvědomuji, že fixní částka je jednodušší, ale eh, proporční částka to je zase možná spíš v souladu s tím, co odpovídá běžnému odškodňování spotřebitele. Takže to ještě probrat. A teď to znehybnění na odletové ploše. To jsme také prožili řada z nás. Musíme ještě přemýšlet. Uvedu příklad, ke kterému došlo víckrát. E, na palubě nám řekne e, ten e, pilot, že tři, čtyři hodiny sedíte v letadle, ale pokud vás nechám vystoupit, tak vás varuji, protože ztratíme další tři, čtyři hodiny, protože se odstneme na úplném chvostu všech těch čekajících strojů na odletové ploše. Tady existuje toto nebezpečí. Najednou budeme budeme úplně vzadu a znovu ztratíme ještě více času. To znamená, a to musím říct, že bylo také naznačeno v textu komise, je zapotřebí, abychom v těchto otázkách e, také nechali hrát odpovědnost letišť jako takových. Zase děláme rozdíl mezi velkými letišti a těmi malými, ty nemohou reagovat stejně intenzivně, ale pak je tady ještě jeden e, hráč, e, samozřejmě smluvní partner, to je ta letecká společnost, ale, jak říkám, musíme také do toho nechat vstoupit letiště jako takové, zvlášť když je to to velké letiště. Musím říct, že souhlasím s návrhem zpravodaje, e, co se týče e, toho odstranění práva na neomezenou pomoc a také na to s tím, abychom nepřijali návrh pana Majera eh, o těch dvou noclezích na 150, za 150 euro na noc. Myslím, že těch 100 euro je dost postačující. V této oblasti a v celé řadě dalších eh, bodů eh, té zprávy je patrně ještě důležité hledat vyvážený přístup. Také kolegové říkali, že je třeba mít prostě ne úplný výčet těch eh, mimořádných eh, příčin. Samozřejmě, eh, pokud je tomu tak, tak zase na druhé straně některé situace, které teď lidecké společnosti berou jako výjimečné, by do budoucna takovými být neměly. A pak si ještě kladu otázku, zdali bychom podle významu měli tedy tyto význa- mimořádné události řadit pokud eh, by ten výčet neměl být vyčerpávající, tak si nemyslím, že bychom tam měli zavést nějakou prioritizaci. Eh, pokud je to tedy výčet, ne úplný výčet mimořádných událostí, no tak pak eh, jsou tam všechny ty události rovny. A ještě ke lhůtám. Tam je zase právo na informace. Evropská komise tady navrhuje, aby to bylo 30 minut po eh, plánovaném odletu letadla, eh, kdy je tedy třeba podat systematickou informaci eh, pasažérům. Pan Majer navrhuje 30 minut před odletem. Zase buďme pragmatičtí. Co kdybychom si řekli, že to je tedy nejvhodnější poskytovat informaci do, v době odletu přesně. Zase mi vyčtete, že jsem centrista, ale je to prostě tak. A teď ještě formulace ve všech jazycích, těch dopisů ve všech jazycích Unie, to ano. A ještě k myšlence těch příručních zavazadel. Tady musíme postoupit ku předu, protože spotřebitelé eh, se v tom musí nějak snadno vyznat. Eh, zase někteří z nás to asi eh, prožili. Je tady třeba vyřešit problém duty free, protože když si někdo něco koupíte v duty free, tak je to vlastně navíc a někteří, nebo to tak bereme, a někteří e, cestující e, prostě najednou byli při, e, tváří v tvář nepříjemným situacím, kdy se jim najednou znásobila váha příručních zavazadel po, na, po, po nákupu v duty free. A pak je tady ještě jedna věc, ten problém non-show, eh, odmítnutí eh, leteckých společností eh, vzlétnout v případě non-show. Letecké společnosti se v tomto stavěly vždycky jednoznačně a e, přitom e, si myslím, že e, často to cestující, vlastně, že, že to prostě nebylo v jejich silách, že to bylo vis major. Na, zároveň non-show by nemělo být důvodem při páteční cestě, ale když letecký dopravce prodává zpáteční letenku s více spoji, tak si myslím, že ten Eh, že ten cestující musí eh, prostě eh, ty spoje absolvovat a tam je třeba dbát na konkurenční podmínky, které v těch tarifních kategoriích společnosti mají. My na sebe bereme obranu spotřebitele jako leteckého pasažéra, to je jistě velice dobré. Nezapomínejme na další věc. Uvnitř eurozóny, uvnitř Evropy obecně je to také velice důležité pro podniky, eh, protože eh, pracovní cesty jsou také velmi důležitým, eh, důležitou kategorií a podniky jsou penalizovány, když dojde k takovýmto příjemným změnám v letecké dopravě. Myslím si, že jdeme správným směrem. Musíme zajistit, aby Evropa byla excelentním eh, prostředím, co se týče přesnosti eh, letecké dopravy, eh, dochvilnosti letecké dopravy a také adekvátních náhrad v případě komplikací. A rovněž eh, je tady, by tady měla být možnost eh, pro cestující, aby užívali jiné eh, druhy dopravy a je třeba každopádně zlepšit situaci spotřebitelů, ale také zlepšit ty služby podnikům, e, protože ty samozřejmě potřebují na tom vnitřním trhu posílat neustále spolupracovníky do různých míst Unie a to musí probíhat za těch nejlepších možných podmínek. Takže pane Majere, já jsem přesvědčen, že budeme i nadále pracovat nesmírně konstruktivně na základě vašich návrhů a děkuji za pozornost. Děkuji a nyní má slovo pan kolega Bělan. Já bych chtěl požádat kolegy, aby dodržovali řečnickou dobu, protože musím ještě projednat další body na pořadu jednání. Děkuji, pane předsedo. V první řadě bych chtěl poděkovat panu zpravodaji za výtečné stanovisko. Já souhlasím s tím, že bychom neměli jenom pouze doladit některé prvky toho návrhu, ale měli bychom také zjednodušit ten text, vyhnout se odkazům na jiná nařízení či směrnice. Měli bychom se soustředit na jeden konzistentní konsolidovaný text. Osobně si někdy myslím, že i přesto, že to téma již bylo projednáváno tolikrát, mnoho se zase v této oblasti nezměnilo. Cestující i nadále nejsou řádně informováni o svých právech a nárocích a letecké společnosti v podstatě zneužívají své pozice. Já to neříkám, že bych byl vyloženě proti leteckým společnostem jako takovým. Oni samozřejmě se musí také vypořádávat se závažnými problémy, nebo alespoň to tak bylo za posledních deset let. Chci říci, že je zapotřebí tu nalézt tu správnou rovnováhu mezi oběma stranami smlouvy. Mm, jsou tu práva, ale pokud například eh, jsou odmítnuta plnění těchto práv cestujícím, tak je třeba uplatňovat sankce. Já stále ještě nevím, jak se vypořádat s tím rozdílem těch hodin tří či čtyř. Musím to projednat ještě s kolegy z naší skupiny, ale myslím si, že to, co navrhuje pan Majer, jde správným směrem. Co se týče změny přílohy 1 o těch mimořádných situacích, Tady si nemyslím, že bychom měli měnit to pořadí na tom seznamu. Nicméně není to zase pro mě nějak eh, kontroverzní záležitost. Pak změny přílohy dvě a odkaz na to zamítnutí nějakých eh, speciálních práv. Tady souhlasím s panem Majerem eh, to, že uplatňování částek v eur to je správné řešení. Článek 9. náklady na ubytování a omezení částky na 100 euro, tak jak navrhla Evropská komise. Já se táži, kdo rozhodl o tom, že by to mělo být 100 eur, protože ať je to 100 nebo 150 eur, tak to za, závisí na vaší eh, destina, cílové destinaci. Obracím se tedy na Evropskou komisi a chtěl bych vědět, kdo rozhodl o této částce. A na závěr eh, článek 4 zpáteční eh, letenka. Pokud cestující zaplatí za zpáteční letenku, proč musí v první řadě podstoupit ten let tam, aby mohl využít i zpáteční letenku? Tady souhlasím s panem Majerem, protože no-show by nemělo mít v tomto případě žádné dopady. Děkuji, pan De Jong. Děkuji, pane předsedo. A já pohovořím stručně, tak jak jste nás žádal. Co se týče mne, tady jsou zásadní principy, které by zde měly být uplatněny. V první řadě je eh, třeba velice jasně stanovit, co by mělo být závěrečným výsledkem a eh, stanovisko pana Majera k tomu velice přispělo. My víme, že úplně ta zběsilá konkurence v tomto odvětví vede k uplatňování takových postupů, eh, kdy práva nejsou řádně implementována, protože cestující jsou naprosto poraženi v té změti nějakých domělých práv, a vše je neustále spožďováno. Takže nevím, zda je to nedostatek v legislativním prostředí, nebo jsou to jiné problémy, ale jednoduše letecké společnosti zacházejí až příliš daleko, když se tedy snaží vyhýbat eh, těm náhradám neproplácet odškodnění. Takže si myslím, že je velice důležité, aby tento seznam byl naprosto jasný, tedy ten seznam mimořádných okolností a neměli bychom tu nechávat žádný manevrovací prostor pro to, aby se tu obcházel zákon. Rád bych řekl ještě následující, to očkodnění. Tedy tady Samozřejmě lidé cestující, kteří již eh, zaplatili, měli nějaké výdaje, tak by měli být eh, odškodněny. Tady co se týče těch paušálních náhrad, tady vyvstala celá řada organizací, která se k tomu nějak eh, vyjadřuje. V podstatě z toho mají velké příjmy letecké společnosti, jsou asi na vině, protože často stěžují eh, život cestujícím, když se snaží ti to uplatnit tu náhradu. Já jsem flexibilní v této věci očkodnění, ale rozhodně nesmí to být obcházeno. Ne, aby se stalo jako mě v případě Miami, kde byl takový chaos, kde nikdo nic nevěděl, nikdo nevěděl, zda má právo na to či ono, zda mu někdo proplatí hotel, jaký hotel, prostě bylo to všechno velice chaotické. Naštěstí následně tedy ta letecká společnost tuto situaci napravila, nicméně to samotné spoždění mělo opravdu velice špatný dopad. Byl to závěr letních prázdnin a celkově to bylo velice nepříjemné. Jednoduše ten postup společnosti mohl být mnohem lepší. A pak ještě co se týče toho trvání nocí, které by měla hradit společnost, to by nemělo být příliš omezeno. Souhlasím s těmi částkami 100 nebo 150 eur to zase by záviselo přímo na té místní situaci, vzhledem k tomu, že v každé zemi ty průměrné ceny ubytování jsou odlišné. Nicméně já eh, právě znám mnoho letišť, kde byste za 100 eur rozhodně nepřenocovali. Tam bychom měli být flexibilní. Pokud to zhrnu, s velkým potěšením spolupracujeme s panem Spravodajem a myslíme si, že ten pracovní základ je velice kvalitní a je to tedy dobré východisko. Děkuji. pane Styler. Paní Styler, promiňte. Děkuji, eh, pane předsedo, děkuji také oběma zpravodajům. Myslím, že spolupráce v tomto stádiu je velice důležitá, abychom dosáhli kýženého výsledku. Pan Rochefort také správně řekl, že se najde celá řada příkladů dobrých i špatných zážitků s implementací této legislativy. Takže já si myslím, eh, že ačkoliv ten, ten záměr tedy té legislativy byl dobrý, tak ta implementace eh, trošku zaostává. Na mě se obrátil volič, který eh, musel strpět zdržení více než 10 hodin a nedočkal se žádné kompenzace, eh, protože si zabukoval letenku prostřednictvím eh, cestovní agentury a Tato cestovní agentura na poslední chvíli změnila leteckou společnost a teď se vede debata o tom, kdo byl zodpovědný eh, tedy za kompenzaci, zdali ta původní letecká společnost, která měla technickou závod na letounu a proto cestovní agentura převedla letenku někam jinam. Prostě to jsou situace, kdy, které bychom se měli snažit ošetřit tak, aby k ním opakovaně nedocházelo. A vy jste tu také tady správně pohovořili o tom, že je třeba vymezit, kdo nese zodpovědnost v konkrétních situacích. To je velmi důležité. Já jsem například eh, udělala velmi dobrou zkušenost eh, při, eh, během letu do Štrasburku, došlo ke spoždění a jakmile tedy bylo toto spoždění oznámeno, dostali jsme poukázky na občerstvení a to bylo všechno velmi efektivní. Čili některé letecké společnosti vlastně postupují správně a neměli bychom buď dojem, že všechno, nebo tedy všechny je házet do jednoho pytle. Uh, Samozřejmě vždycky se někteří snaží dodržovat literu zákona, jiní obcházet, ale je důležité, abychom se zaměřili na ty nejlepší postupy a zdůrazňovali, že existují i dobré zkušenosti, nejenom ta zkušenost jednoho z mých voličů, který čekal 10 hodin na letišti a nemá žádnou kompenzaci zatím. A já doufám, že tohle tedy prosadíme Eh, abychom mm, a prosadíme například tu informační povinnost, což bude takový konkrétní důkaz pro naše voliče, že tedy v této věci něco děláme. Děkuji. Gepard. Děkuji, pane předsedo. Když jsem si procházela návrh Evropské komise, řekla jsem si dobře, takže potřebujeme lepší ochranu spotřebitele, lepší legislativu, ale měla jsem pocit, že jdeme špatným směrem v tomto ohledu a dnes po vystoupení eh, zpravodajů mám pocit, eh, že tedy jejich úsilí je správné, protože tedy um, opravují to, co podle mého názoru Evropská komise reguluje příliš složitým způsobem. Uh, a celou řadu problémů navíc nechává otevřených, eh, rozlišuje tam například i tedy podle obsazenosti letadla a tak dále a to rozhodně není správné. Já jsem se přihlásila konkrétně eh, k té věci proporcionality očkodnění, které navrhuje pan Majer. Jak pan Bach správně řekl, já to také považuji za příliš komplikované a nechápu, proč občané tedy stejní občané, kteří tedy všichni vlastně museli čekat stejně dlouhou dobu, by měli obdržet různou výši odškodnění. To je přeci diskriminace. A někdo by tedy vlastně neměl být diskriminován jenom proto, že si našel levnější letenku na stejný let. Pak je tedy já si myslím, že ta škoda je stejná pro všechny, bez ohledu na to, jestli letíte první nebo ekonomickou třídou, jakmile jste zaplatili za letenku. A proto na vás apeluji, abyste, pane Majere, ještě zvážil toto eh, odstínění výše kompenzace. Navíc to zase vede tedy k byrokratickým komplikacím. A může to být dokonce i zavádějící, protože lidem nebude jasné, jaký nárok mají jako spotřebitelé. Eh, prostě myslím si, že toto odstínění podle výše tarifu je příliš komplikované. Děkuji. Pan, máme tady zástupce komise a já se zeptám, jestli se chce vyjádřit. Thank you, Mr. Chairman. Well, first... Děkuji, pane předsedo nechc, nejdříve mi dovolte poděkovat zpravodaji za zprávu. Ta, to stanovisko obsahuje velice e, e, mnoho objasnění celé řady záležitostí, za tomu děkuji a rozhodně Můžeme tedy sloužit, um, souhlasit celou řadu návrhů, jako například to spoždění na ploše. Zřejmě v této věci ten návrh komise nebyl dostatečně dobrý, takže jsme ochotní toto téma ještě zhodnotit. Nicméně rád bych zdůraznil takové čtyři hlavní oblasti obav, které má komise k této zprávě. A soustředím se na ty obavy, které tedy se napojí na tuto konkrétní zprávu, abychom tedy se nevyjadřovali vyloženě k zprávě pana Bacha. Takže v první řadě pozměňovací návrh 29. Tímto návrhem zpravodaj navrhuje odstranit to dvouhodinové spoždění na právo na nějakou péči, to znamená dvě hodiny spoždění. To znamená, že cestující by měli právo na tu pomoc až po další minutě spoždění a to si myslíme, že zachází příliš daleko. Pak další obava, to je pozměvací návrh 42, kde pan zpravodaj navrhuje omezit kompenzaci na hodnotu ceny letenky. A, a tady volba komice byla taková, že se nezmění ta kompenzační částka, místo toho se navýší ten práh spoždění e, na těch pět hodin. To znamená, ten návrh šel v, tedy se odklání v tomto smyslu od zprávy. Měli bychom se vyhnout předkládání takových návrhů, co se týče toho zamítnutí nástupu na palubu, protože pokud eh, ta kompenzace bude proporční k ceně letenky, co se týče tedy zamítnutí nástupu na letadla, tak společnost by spíše přistupovala k tomu zamítnutí vstupu na palubu těm cestujícím, kteří, řekněme, si koupili ty levnější letenky. A tady si nemyslíme, že by tedy uh, kompenzace v porovnání s cenou letenky by měla být správným hlediskem v případě tedy zamítnutí nástupu na letadle. Další naše připomínka se týče, týká návrhu 53. Tady pan zpravodaj vypouští tu výjimku nabídnutí ubytování pro regionální lety. Tady si myslíme, že tedy tato výjimka, která byla obsažena v návrhu komise, je důležitá, protože pokud nebude přítomná v tom nařízení, tak to bude znamenat neproporční zátěž pro malé regionální operátory. A tady vám chci připomenout, že to jsou tedy společnosti nebo linky do 250 kilometrů a letadla do 80 míst. Další taková oblast obav ze strany komise, ta se týká návrhu 66. Tady v tomto návrhu pan zpravodaj navrhuje, eh, že tedy ten orgán pro řešení sporů Takže tento proces by rozhodně neměl trvat déle než 90 dní do, od přijetí stížnosti. To se týká článku 8e směrnice, která byla přijata před několika týdny 2013 lomeno 11 a tam se jasně stanovuje, že tedy ADR, tedy tento proces může být, nebo to trvání tohoto zpracování může být prodloužen, pokud je to řádně odůvodněno. To znamená, že pokud to omezíme eh, na těch 90 kalendářních dní, tak by to kolidovalo s touto již přijatou směrnicí. Konkrétně článek 3, tedy že v žádném případě žádný legislativní text nesmí být upřednostněn, nesmí převážit hodnotu této již přijaté um, legislativy. Děkuji, pane předsedo. Takže vám připomenu, že pozměňovací návrhy je možno pokládat do 9. října do 12 hodin. Pane zpravodaji, na jednu minutu vám dávám slovo, pokud chcete reagovat a pak se vrátíme k tomuto tématu. Děkuji. Děkuji, vážení kolegové, za vaše návrhy, za to, že jste vlastně odsoudili eh, celou řadu návrhů komise. Pro mě je důležité vyjasnit si, jak budou vypadat lhůty, časové lhůty, finanční, velikost příručního zavazadla a tak dále. A to je naprosto zásadní pro právní závaznost tohoto textu. Pokud je o cenu, Eh, letenky, zpáteční letenky, ta je kalkulována ta, že pokud tedy si nekoupíte obojí, je-li to tedy ta mm, zpáteční letenka, tak má eh, letenka ztrátu. Ale to přeci není pravda. Vy jste zaplatili za celou letenku a když tedy neodletíte jaksi tam, tak ale žádná eh, ztráta nevzniká a není to důvod, proč vám zabránit letět zpátky. A jestliže navíc tedy zůstává vaše místo volné a je to už jasné před odletem, tak je eh, věsně letecká společnost eh, může využít, to znamená má další zisk a pak vám odmítne eh, nastoupit na let zpátky, prodá to místo znovu a má další zisk, tak to je nepřijatelné. A také opakujeme, že je důležité, aby ty informace byly k dispozici ve 24 jazycích, tedy ty formulář, ty informace nebo tedy ta, ten výtisk toho formuláře, kterým žádáte o očkodnění. Tak, aby tomu všichni rozuměli. Pokud jde eh, tedy to odstínění cen letenky a to eh, omezení se na čistě cenu eh, letenky, já si myslím, že tedy pokud budeme brát tu finální cenu letenky, kde je i ten příplatek za příruční zavazadlo, daně, taxi a tak dále, eh, já v tom nevidím žádnou eh, byrokratickou překážku. Pojďme si to tedy ještě jednou promyslet a prodiskutovat. Pokud jde tedy o to čekání na runway, o to, že pokud po dvou hodinách by měli cestující vystoupit, ale mezi tím by se vlastně znásobilo spoždění, protože letadlo by přišlo o své místo v té řadě čekajících letadel. Já si myslím, že eh, tedy eh, to je informace, která je už předem známá pilotovi a Eh, tedy i v případě, že vlastně to let, ten letoun opustí tu řadu čekajících letadel, tak už přeci bude jasné, kdy je další volný slot. A není tedy důvod vlastně odmítnout tu dvouhodinovou lhutu. A pokud je o to občerstvení v případě čekací doby, to je přeci samozřejmé, samozřejmé. Nemusíte tedy čekat dvě hodiny, než vám někdo nabídne doušek vody. Takže já myslím, že tady ještě máme o čem diskutovat, ale jsem přesvědčen, že se nám podaří najít rozumný kompromis. Děkuji. Děkuji. Děkuji, děkuji vážení kolegové a teď velmi rychle přejdeme k dalšímu bodu, což je bod 21, akční plán pro elektronické zdravotnictví. Tady už nehovoříme o právech cestujících. K tomu se vrátíme, až budeme mít před sebou pozměňovací návrhy. navrhovatelkou je paní Perez, ale není přítomna tak nevím. Kolegyni eh, nahradil pan Samon, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já tu zastupuji kolegyni Irigoyen, která dnes nemůže být přítomná a to z osobních důvodů. Požádala mne, abych sdělil členům výboru své stanovisko k této zprávě o elektronickém zdravotnictví na období 2012 až 2020. Paní Irigoyen chce v první řadě zdůraznit, Eh, to, že děkuje všem členům, kteří předložili pozměňovací návrhy, pak zejména stínovým zpravodajům, poděkovat jim za výtečnou spolupráci a za přínos do této společné práce. Také eh, sděluje, že obdržela 28 pozměňovacích návrhů, které zdůrazňují eh, některé důležité věci, jako například nezbytnost zdůraznit důležitou roli, kterou hrají zdravotnictví, zdravotníci, zdravotnické organizace, což všechno umožnilo tedy zahájit tu, ten akční plán pro elektronické zdravotnictví zkušenost s výměnou eh, těch eh, správných postupů v některých zemích, konkrétně v případě těch eh, velice zřídkavých onemocnění. Bylo velice důležité, posloužily k tomu i ty elektronické nástroje, které akční plán umožnil. A je to velice důležité pro zdravotníky, zdravotnické profesionály a samozřejmě neposlední řadě pro samotné pacienty. Paní Irigoyen předložila šest kompromisních návrhů, ty již byly rozeslány politickým skupinám a v podstatě pokrývají všechny ty předložené pozměňovací návrhy. My tedy tímto eh, doufáme, že si ehm, vysloužíme eh, rozsáhlou podporu při závěrečném hlasování, které proběhne příští pondělí. Děkuji. Eh, eh, děkuji. Takže teď dám slovo okamžitě paní Pitikainen, která je stínovou zpravodajkou za EPP. Děkuji. Nejprve dovolte, abych poděkovala eh, kolegyním a kolegům za dobrou spolupráci. Myslím, že tady činíme výrazný krok kupředu v té oblasti možností elektronického zdravotnictví. Eh, jde o možnost, eh, jak zlepšit kvalitu života našich spoluobčanů, jejich zdraví a také eh, otázku, vlastně se to týká otázky industrializace a dalších možností v této oblasti v Evropě. EPP se na to dívá velice s velkým očekáváním a jasně tady vidíme roli Evropské unie, co se týče toho základního přístupu k údajům, k ochraně údajů, co se týče vykazování otázek kolem zdravotnictví a, e, do, v těch zemích e, původu a také co se týče interoperability a možností vytváření evropských platform pro všechny tyto služby. Celkově řečeno EPP může být eh, relativně, ba dokonce hodně spokojeno s návrhem, ale jsou tady ještě dvě věci, které bychom chtěli vypíchnout a doufáme, že je bude možno vzít v úvahu. První věc se týká kompromisu číslo 3. Tento kompromis, kompromisní pozměňovací návrh hovoří o nutnosti proškolovat eh, lidi, eh, co se týče elektronického systému, takže tady se je, hodně jedná o výuku, o školení a také o eh, ty, kteří budou tento systém nebo tyto systémy vyvíjet. Nám šlo o přístupnost. Systémy musí být opravdu dostupné všem. Když plánujeme ty systémy, tak musí být plánovány takovým způsobem, aby byly přístupné dostupné i pro lidi, dejme tomu starší, méně vzdělané, e, pro lidi s postižením a tak dále, aby prostě jste i přes všechny tyto překážky e, byli schopni toho systému využít a pracovat s ním samostatně. A to je obrovsky důležité. Teď jsme hovořili o E, přístupnosti e, těch webových stránek a toto je skutečně téma rovnosti. Takže my doufáme, že náš pozměňovací e, návrh 10 bude vzat v potaz, protože to proškolování nepokrývá všechno, všechny otázky s tímto spojené. Pak je tady kompromis číslo 6. My v EPP se nemyslíme, že nějaké vykazování každoroční by bylo až tak důležité důležité a zásadní. Co se nás eh, týče, my bychom kladli raději více důraz na rozvíjení eh, toho systému a vykazování každým druhým rokem. Takže to byly ty dvě věci, na které jsem vás chtěla upozornit za naši frakci. A k těm dalším otázkám. Ty ostatní body jsou poměrně dobře zpracované ale ještě ty osobní lékařské eh, karty eh, v elektronické podobě. To je jasné. A všichni, eh, všechny osoby měly mít na své karty přístup v celé Evropě. Mělo by to být prostě vysoce chráněno a e, osoby by měly mít přístup na své vlastní lékařské e, karty. Měli bychom mít široký koncept elektronického zdravotnictví, ne pouze sektorový, a e, rovněž je třeba do toho začlenit všechny uživatele, včetně pacientů a komise e, by měla také umožnit lepší sdílení nejlepších možných postupů, zajistit interoperabilitu a také e, příslušné přiměřené zdroje pro rozvoj těchto systémů. A jak již bylo řečeno, také ochranu údajů, podobně jako u všech elektronických služeb, je třeba zajistit, to je zcela zásadní. Děkuji. A teď má slovo paní Parvanova za ALDE. Děkuji. Já také chci poděkovat eh, zpravodajce a všem kolegyním a kolegům za skvělou spolupráci takže my e, samozřejmě se pokoušíme o solidní, koherentní, kompromisní návrhy. Dovolte, abych e, prošla e, hlavní body, vedle, ve kterých se snažíme současně hledat společné stanovisko. Naštěstí je jich pouze 28, takže to není tak komplikované. Pak máme šest kompromisních pozměňovacích návrhů a jménem ALDE chci říci, že my je podporujeme všechny a především to jasné sdělení směrem ke všem občanům Evropské unie ohledně toho, co by se mělo zlepšit v průběhu roku 2014, zlepšení vzdělávacích eh, školících systémů, eh, vyvažování eh, situace, to znamená odstraňování těch příliš velkých rozdílů a zvyšování dalších možností v dobí evropské hospodářské krize, zajistit také lepší monitoring a soustředit soustředit se na malé a střední podniky a také eh, promyslet eh, zálohovací eh, ukládací systémy, které by zabezpečovaly tedy ta, ty údaje a rovněž pro, podrobně E, za předpokladu předhraniční spolupráce zamezovaly případné diskriminaci. K pozměňovacímu návrhu 7 e, od paní Perez. Já souhlasím, e, ale toto téma by možná mělo spíš zaznít na výboru Envy. Obecně řečeno si myslím, že pokud souhlasíme se silným stanoviskem ve výboru IMCO, tak budeme mít možnost eh, také prosadit ty pozměňovací návrhy u příslušného výboru, kterým je ENVY. Děkuji. Děkuji. Nevidím další stínové zpravodaje v sále, takže si myslím, že teď můžeme dát slovo komisi, prosím. Ano, Benoit Belos, já jsem z DG eh, Zdraví. Děkuji za všechny tyto připomínky. Je tady několik bodů, které jsem si poznamenal a v tomto slova smyslu bych se k tomu chtěl také vyjádřit ohledně zelené knihy. Ta by měla být přijata před závěrem roku, bude to také konzultace se všemi zúčastněnými stranami, tak abychom měli širokou škálu stanovisek ohledně toho, co by měla komise a ostatní evropské instituce v této souvislosti konat, či naopak, čeho by se měly vyvarovat tomu vykazování, e, tak tady se hodně na DG pracuje na definicích e, a na tom zdali by to mělo být každé dva roky. E, tady budeme mít také matice, které budou definovány směrem k elektronickému zdravotnictví a podle kterých bude lépe možno sledovat důsledky těch opatření, která budou přijata. Eh, také eh, zaznamenáváme význam v oblasti eh, vzdělávání a odborné přípravy a pak je tady ještě sdílení nejlepších možných postupů. To budeme eh, realizovat na úrovni e-health network, to znamená síti elektronického zdravotnictví a eh, budeme tedy se snažit jít cestou společných rozhodnutí, která budou se odvíjet od eh, reálných skutečných projektů. Děkuji. A teď pan kolega který zastupuje paní Teres. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl vyjádřit potěšení nad tím, že vidím, že tu panuje podstatná zhoda mezi politickými skupinami, co se týče tohoto akčního plánu. Chtěl bych říci ohledně kompromisního návrhu 3 a 6 Právě dnes dopoledne, ještě před zahájením dnešního zasedání výboru, jsme eh, členům zaslali nové znění, kde jsme se snažili zapracovat právě i návrhy předložené lidovci. Myslím si, že se nám jednoduše podaří dosáhnout dohody právě i co se týče těchto nových eh, kompromisních návrhů. Chtěl bych ještě poděkovat také Evropské komisi za tu dobrou zprávu, kterou nám přináší, tedy že zelená kniha bude zřejmě dokončena ještě před koncem tohoto roku. To je vše. Děkuji. Grazie. Já děkuji vám a chci připomenout, že hlasování proběhne v pondělí a nyní můžeme přejít k dalšímu pořadu jednání a tím se týká přístup zboží a služeb třetích zemí na vnitřní trh Unie. Spravodajem je pan Frank Engel, který je přítomen a já mu předávám slovo. Krátce prezidente. Uh, eh, I'll, I'll do this in English, I think. Já budu hovořit anglicky. Pokud jde o přístup zboží a služeb třetích zemí, tady je celá řada principiálních problémů, ale eh, a ty právě tedy trošku komplikují pokrok. Já vám řeknu, jak já hodnotím to, čeho se nám doposud podařilo dosáhnout a jak navrhuji pokračovat. Už jsme obdrželi celou řadu textových návrhů které vlastně jak si jdou nad rámec toho, eh, co je v gestci tohoto výboru. Já si myslím, že jediný produktivní způsob, jak pokračovat, případě, že kolegové vlastně před, překládají text, který jde nad rámec gestce tohoto výboru, je další diskuze. Já jsem si původně řekl, že nejlepší řešení je prostě celý ten návrh vrátit. Eh, je to tedy naprosto legitimní, ale není to mnou preferované řešení. Já ne. Tady tímto způsobem nehodlám postupovat, i kdyby se to některým kolegům líbilo. Um, on, the, on the substance of few things. Pokud jde k samotnému obsahu, tak několik připomínek. Jak víme, jsou tu velké rozdíly mezi eh, lidmi z Německa a lidmi z Francie. Já občas jak si víc podporuji ten francouzský, to francouzské stanovisko, což neznamená, že bych podpořil úplně všechno, ale najde se hned několik iniciativ. E, za prvé například pokud jde o definici zásadní reciprocity a podobně, které podle mého názoru zlepšují ten text. Rafaela je mi líto, A celý ten váš text, který jsme vyhodili, který se týkal mimořádně nízkých, tedy hodnotově nízkých veřejných zakázek, eh, se do tohoto nástroje nedostal kvůli soudržnosti. A právě z důvodu soudržnosti také se dívám pozitivně na všechny ty pozměňovací návrhy, které již byly předloženy v zájmu eh, toho, aby tento text byl co nejsoudržnější. Pokud je o koncese, k tomu se vyjádří zpravodaj Inte. A na to se tedy počkáme. A já se teď tedy eh, těším na to, co k věci řeknou kolegové. <clears throat> Dobře, děkuji. Nejprve stínový zpravodajové, paní Weiler. Ano, pane Engel. A vážení kolegové, kolegyně. Pokud jste si opravdu pročetli pozměňovací návrhy, zjistíte, že je to obtížné, že nám tedy sociální demokracie dělá trochu potíže. To není nic nového. Naše frakce zastupuje zájmy Francie, Jižní Evropy i Severní Evropy. To jsou státy, které směrnici velmi podporují, ale pak se tak najdou i tací, kteří, včetně mě, kteří se na to dívají skepticky. Já jsem především skeptická v situaci, kdy vlastně bezdůvodně omezujeme přístup na trh. Eh, například tedy jsme zakázali přístup solárním produktům z Číny na trh a teď vlastně se chystáme na něco podobného. Už to byla, byl velký problém. A tady si nejsem jist, jestli bychom měli vypracovat stanovisko, podobně jako pan Engel si myslím, že bychom to měli mít, mm, že bychom to měli nechat tedy na rozhodnutí na plenárce. A proto jsem se omezila pouze na to, co je pro nás zásadní tedy ta pravidla fungování trhu práce a sociální normy. My jsme na to už mnohokrát upozorňovali a je třeba, abychom tedy postupovali jednotně, je to důležité eh, i v tom prostředí mezinárodního obchodu, to znamená dodržování pracovního práva, sociálního práva, ochrana pracujících. A To, zdali vůbec potřebujeme takovouhle směrnici, je pro mě nadále s velkým otazníkem. Děkuji, Barbaro. Paní Růle. Za zelené. Je důležité, abych jasně řekla, eh, jakou stanovisko má naše Frankce. My tento návrh odmítáme a také jsme se rozhodli, že tedy budeme hlasovat proti. Nejsme v tom vůbec rozštěpeni a všichni tedy máme eh, stejné stanovisko, totiž, že dopadová studie komise nestačí k tomu, aby odůvodnila eh, práci na této směrnici. Tato směrnice je podle nás krokem špatným směrem. Jde o mezinárodní obchod a nejde tedy o veřejné zakázky jako takové. A pokud tedy ještě dále zatížíme vlastně celý ten proces zadávání veřejných zakázek, tak už to bude tak velký tlak, že to bude naprosto kontraproduktivní. A proto by měla být tato směrnice odmítnuta a my budeme všichni hlasovat právě pro odmítnutí této směrnice. Grazie. Děkuji. Paní McClarken, děkuji. Vážení kolegové, Pane Engel, jak víte, já jsem proti tomuto návrhu a chápu, že pro ostatní kolegy je obtížné tedy zavrhnout celý návrh, ale eh, jsou tu pozměňovací návrhy, které volají alespoň po vypuštění části textu a už z toho je vidět, že tady jsou velké výhrady proti tomuto textu. Já eh, tedy Eh, souhlasím s paní Rule, která také chce zamítnout celý návrh, eh, i když možná z trochu jiných důvodů. Hlavní obavy z pohledu jednotného trhu se týkají především článku 6, tedy eh, vlastně vynětí podniků ze třetích zemí z možnosti ucházet se o veřejné zakázky. To je kontraproduktivní, poškodí to Eh, jednotný trh, protože tím vlastně eh, omezujeme možnost konkurovat, bude to mít negativní dopad na ceny a je to zvláště negativní v situaci současné hospodářské krize. A já doufám, že ostatní kolegové mě podpoří v tom, že zamí- navrhujeme úplné vypuštění tohoto článku a pak tedy v článku 7 vidíme další věci, které jsou příliš složité pro eh, zadávající orgány, tam tedy ta myšlenka těch eh, uměle nízkých, eh, tedy veřejných zakázek s umělení poníženou hodnotou a tak dále. A teď je otázka, jak tohle budete prokazovat. Můžete to, může to vlastně celý ten proces velmi protahovat. Obecně se nám to prostě nelíbí, upřímně řečeno. A je to také něco, co tedy asi eh, postupně navrhne zamítnout i výbor Inter a další. Já myslím, že komise by se měla zaměřit spíš na to, jak zlepšit přístup na trh s veřejnými zakázkami eh, pomocí jiných nástrojů. Já, a já vidím, že už padla doporučení v tomto směru na půdě výboru pro mezinárodní obchod. Já se tedy myslím, že tento návrh eh, se ocitá na našem stole v špatnou dobu a na špatném místě. A proto budeme proti. Děkuji. Děkuji. A nyní pan kolega Baldasáre, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, rád začal z takového, řekněme, hloubkovějšího zamyšlení, protože si myslím, že ty diskuze a konfrontace mezi odlišnými postoji se tu začínají to začínají narůstat, tak se nějak eh, začíná pozdávat, že tu máme dvě odlišné Evropy. Eh, Například otázka toho pů, označení původu, veřejných zakázek, reciprocity ve veřejných zakázkách. Tady nevidím nějakou možnost tak nějak sladit ty myšlenky. Podle zhodnocení komise ztrácíme 12 miliard eur každoročně a ztrácíme zejména v takových odvětvích, kde jsme byli úplnými lídry, to znamená železnice, stavebnictví a podobně. Pokud se obmění některé prvky, mohlo by dojít k vytvoření dalších nějakých 750 tisíc pracovních míst. Číňané už od roku 2003 zavedli eh, tu takzvanou loku, um, doložku by local, tedy nemůžete pracovat v Číně, pokud tam nezaměstnáte místní populaci nebo pokud tam nejste registrováni již více než pět let pokud tedy nenakupujete jejich výrobky a podobně, celá řada dalších podmínek. Američané zase, kteří rozhodně nejsou eh, nějakou konzervativní, maličkou, protekcionářskou zemí, ti podporují zase eh, legislativu ve prospěch obnovy eh, Spojených států, řekněme tak kráčí takovým směrem, který vede eh, k tomu, že tu určité nucení nakupovat místní výrobky. Podobně postupuje Brazílie a další země, jenom my tady říkáme, ale ano, můžete tu mít Máme tu tedy svobodný trh, otevřený, přijděte si k nám, doveste si své materiály, my jsme ochotní jednoduše podstoupit všechno, ale tedy kam až chceme tímto způsobem dojít? Myslíte si, že Evropa může tímto způsobem postupovat? že tu nebudeme obhajovat evropské zájmy. Ano, tady někdo obhajuje své zájmy národní, Ovšem nemůžeme být takto nadále rozpolceni. A co se samotného obsahu týče, článek 6. Byly předloženy návrhy v tom smyslu, že se samotný článek 6 celý vypustí franku. Tady se jedná o nařízení, to znamená, je mnohem závažnější a závaznější než směrnice. Pokud tedy se vyloučí nabídky třetích zemí z procesu udělování eh, těch veřejných zakázek a omezí se tu i ta hodnota z 50% celkové hodnoty toho zboží, které představuje předložená nabídka. Myslíte si, že to je protekcionistická norma? Já si myslím, že to je takové minimum, nezbytné minimum pro to, abychom zajistili udržitelný rozvoj o který se tu snažíme, kterého chceme dosáhnout a přejeme si, aby se tím řídili i podniky, které zde chtějí v Evropě pracovat. Nebo že by naše podniky musely prostě nést náklady, platit daně a pak podniky, které přicházejí z třetích zemích a mohli si tady v Evropě dělat, co chtějí. Já nevím, jestli to je dobrý postup. Já si nemyslím, že toto by bylo i vyloženě proti dohodám o volném obchodu nebo stanoveným podmínkám přístupu na trhy. Komise tady eh, chce, aby i ostatní otevírali své trhy Evropě, jenomže ti druzí právě zamýšlejí v tomto krizovém období uzavírat trhy, zejména ty takzvané země BRIC. Ale my jim tedy otevíráme náruč. Tak to je ten problematický článek 6. Jak tedy funguje volný trh? Nepřeji si, aby toto vedlo Evropy do složité situace. Návrh eh, článku 7. To je tedy to vyloučení těch hodnotově nízkých zakázek. Já jsem předložil pozměvací návrh, kde by tedy ten hospodářský subjekt měl vysvětlit ty náklady, které budou tedy eh, nižší než 20 té eh, celkové částky druhého předloženého návrhu. Je třeba tedy vždy jasně stanovit, pokud je vyloženě požádáno o jasný popis, tak většinou slycháme ne, ne, a je to proto, že je to velké byrokratické zatížení pro podniky, ale já si myslím, že by to tak nemělo být. Musí jasně tedy jakýkoliv podnik stanovit všechny položky. Jedná se o navýšení transparentnosti ve veřejných zakázkách, zejména když se tu jedná o určitou dávku reciprocity na mezinárodním trhu. To obhajují naši konkurenti a my si myslíme, že by stejná pravidla měla tedy fungovat pro všechny. Myslím si, že tato otázka by měla být ještě jednou velice pozorně zhodnocena, i když tedy z naší strany se jedná pouze o stanovisko. Evropa by měla mít nástroje pro vyjednávání, která by umožnila právě jasná pravidla, co se týká reciprocity a rovného zacházení. Děkuji a nyní dostane slovo zástupce Evropské komise. Takže nevím, kdo z vás pohovoří. Máme ještě určitou časovou marži, takže eh, já sám bych chtěl něco říci Frankovi. Já věnuji této problematice velkou pozornost. Jsou tu nebudu se vyjadřovat ke konkrétním pozměňovacím návrhům, spíše bych řekl takovou, řekněme, kulturní poznámku. Myslím si, že bychom měli všichni pracovat eh, tak, abychom sladili náš trh, aby byl uniformní. My věříme v náš vnitřní trh. Jsou tu určitá omezení, například máme určitá pravidla pro pracující, odlišnosti pro Eh, jednotlivé podniky, mohou to existovat různé rozdíly mezi malými, velkými podniky uvnitř Evropy, mimo Evropu. A tato různorodost vede k tomu, že celý ten trh je vlastně jenom takovou karikaturou. Neexistuje tu nějaká jednotnost a v podstatě nějak bezmyšlenkovitě tady podstupujeme tomu riziku, že narušíme v konečném důsledku trh. Tak nějak říkáme, že v něj věříme, ale podkopáváme si ho sami. To je úplná karikatura, takže myslím si, že bychom se měli velice dobře zamyslet nad tím vším. Já věřím v reciprocitu, která bude ale vědomně, rozumně činěna na základě určitých voleb – a také velice věřím v tu jednotnost podmínek. A to jak ve vztahu mezi Evropou a zbytkem světa, ale i co se týče vztahu uvnitř samotné Evropské unie. Myslím si, že se jedná o téma, které si opravdu zaslouží rozsáhlejší diskuzi Zřejmě to ale nemůžeme provádět jenom tady my na našem výboru. Týká se to i jiných výborů a nyní kolegyně Weiler. Já mám jenom takovou velmi stručnou poznámku, po té, co jsme si vyslechli plamené projevy na obou stranách. Eh, tady pro i proti té směrnici. Když se ohledneme na to, jak vypadá hospodářská realita, já si říkám, kdyby to bylo opravdu tak, jak vy popisujete hospodářskou situaci v Evropě, kdyby to opravdu bylo tak, pak by Německo nemělo vůbec žádné šance um, vyrábět chemikálie, auta, průmyslové zboží a to všechno vyvážet do uh, státu BRIC, do tedy těch rozvojových zemí, rychle se rozvíjejících zemí a tak dále. Uh, Eh, ta skutečnost, že nejenom, že se nám to daří, a to intenzivně v Německu, a že se to daří i ostatním průmyslovým státům Evropy, je dobrým příkladem toho, eh, že tyto země nám nejsou tak uzavřeny, jak vy se tady snažíte říci. To je tedy třeba říci, není to vůbec tak tragické, jak vy to popisujete, jinak by vlastně Německo mělo záporný hospodářský růst. E, a já tady musím naprosto souhlasit s paní Weiler a také ta čísla, která, na komis, která nám komise předložila, je třeba nahlížet e, s velmi opatrně. A pokud jde o přístup třetích zemí na trh e, Evropské unie, já mám trochu jiná čísla. Ale teď tedy pokud jde o ten požadavek na dodržení všech sociálních závazků a sociálního a pracovního práva. Tady bych byl tady bych byla velice opatrná, protože v případě tedy například udělování koncesí, už je toto jasně ošetřeno a neměli bychom přicházet s nějakými požadavky navíc. Aby tedy docházelo vlastně ke zdvojení té zátěže, což považuji za před, přebytečné. Směrnice by se měla tedy otvírat eh, vlastně i eh, těm evropským uchazečům o zakázky. I ti přeci musí dostat veškerým požadavkům a eh, tedy té pracovní a sociální legislativy. A to je třeba jasně říci. Pan Švab, já jsem s váženým panem kolegou Baldesarym již měl možnost diskutovat o této otázce. A pane předsedo, myslím si, eh, že i vy jako italský eh, europoslanec eh, se s touto problematikou potýkáte. To, že dochází k hospodářskému oživení v celé Evropě, je velmi pozitivní faktorem. Ale je také třeba říci, že ty zkušenosti jednotlivých členských států se v tomto ohledu velmi liší. A to je vlastně i vidět na tom, jak rozdílná jsou stanoviska jednotlivých europoslanců. A Německo to vidí jinak, podle toho, co se děje u nich doma. Itálie také. A přitom je ale evidentní, že jsou v Evropě regiony, které z určitých důvodů, které by bylo ještě důležité zkoumat, jsou na tom lépe než jiné regiony. Já použiju příklad. V Číně Eh, italské luxusní zboží, například pánské obleky a tak dále, eh, se nadále těší velké oblibě, takže tady tady neplatí nějaký problém pro vývozce. A pokud je o německý průmyslový export, tady, tady vlastně vidím stejnou situaci. Já to tedy nevidím také tak tragicky jako pan Baldesary. Myslím si, že tedy ta pravda je někde uprostřed. Samozřejmě eh, je třeba chránit naše eh, pracující, jejichž místa jsou ohrožena globalizací průmyslu, ale nemyslím si, že tedy eh, tahle směrnice je správný způsob a já jsem rád, že pan zpravodaj to ve zprávě také jasně říká. Pan Baldesary? Ano, děkuji pane předsedo? Jistě. Já si tady nechci uzurpovat slovo. Díky Andreasi, díky za to, že jsi vyjádřil určité pochopení pro italské zájmy ale já tady nechci plédovat nějak silně za tyto e, zájmy. Paní Weiler, tady se nehovoří o vývozech, tady se hovoří o veřejných e, zakázkách, o zadávání těchto zakázek, o těchto věcech a já na tom chci trochu trvat, protože se tady dělají rozdíly mezi Němci a Itali. E, já chci hovořit jako Evropan. My vyvážíme za miliardy a miliardy eur nejenom obleky, ale také strojírenské zboží, zboží, informatiku a určitě ne pouze e, kvalitní boty a obleky. Takže tady jde o e, především zadávání Eh, zakázek v oblasti eh, stavebnictví a tak dále. Ale co jsem chtěl říct, protože tolik vyvážíme, tak eh, zase nemůžeme stanovovat pravidla pro své trhy, pokud země, kam vyvážíme, by se mohly rozčílit a ta, naše vývozy nás, nám začít omezovat. Takže tady jde o určitou geopolitickou úvahu. Pokud vám řeknu, že v Číně pravidla, která musí splňovat naše železničářské a stavebnictví, stavební firmy eh, jsou opravdu hodně, hodně silné, tak to není žádná pitomost. Je to prostě eh, pravda, je třeba respektovat určitý soubor pravidel. A já se ptám, zdali můžeme odmítat eh, E, aby zase ty zahraniční firmy dodržovaly naše předpisy, když přicházejí sem. Vůbec ne. Je třeba zachovat reciprocitu, je třeba zachovat určitou důstojnost, chovat se slušně a e, tak to prostě musí fungovat. E, jinak se budeme muset zařídit jinak. Komise? Ano, děkuji, pane předsedo. Já jsem z DG Trade. Myslím, že e, analýza pana Baltazara stávající situace se velmi blíží naší vlastní analýze, když e, jsme e, vlastně Eh, vypracovávali tento návrh. Uvědomujeme si již několik let, že tady je před námi situace, kdy existují velké problémy, i když máme aktivní jednání s našimi obchodními partnery, abychom se nějak dohodli seriózně o zadávání zakázek. Když jsme vypracovávali ten návrh, tak jsme si kladli otázku, proč tomu tak je a tady mimochodem je to argument, který často slyšíme od našich obchodních eh, partnerů eh, my víme, že vaše podniky vám říkají, že je tady problém eh, s přístupem ale my tady prostě nemáme nějaké eh, podniky, které by chtěly vstoupit eh, a měly problémy s evropským trhem. Takže my ty problémy nemáme, my nemáme co vyhrát, takže proč bychom s vámi vyjednávali? Nám ta stávající situace docela vyhovuje, takže oni nejsou stimulováni k nějakému jednání. A to je určitá dynamika, kterou se snažíme měnit, aniž bychom samozřejmě upadli do eh, opačného extrému a ty trhy uzavřeli. Takže jsme chtěli takový vyvážený vyvážený návrh a já bych chtěl říct těm, kteří se obávají hovořit o problémech, eh, tvrdí, že eh, tak je třeba si uvědomit, že některé problémy prostě neexistují, protože evropské podniky mají značný úspěch a tento náš návrh se týká pouze těch zemí, kde máme prostě eh, problémy. Eh, my se tady nesnažíme vytvářet problém, který neexistuje. No access problems, this instrument is irrelevant. Eh, takže tady je třeba si uvědomit, že se eh, že, že se určité věci prostě řeší postupnými kroky Eh, takže po to, co se týká eh, úrovně pod 5 milionů, tak tam jsme učinili velký ústupek a řekli jsme, že za každých podmínek budou tyto trhy otevřené. Takže co se týče analýzy stávající situace, tak je to takhle. A ještě zpátky k některé eh, z těch otázek, jak to vlastně je s těmi přístupovými podmínkami v Evropě v současné době. To je jedna z věcí, Eh, eh, které jsme vlastně na kterou jsme také e, upozorňovali, že chybí v to studii o dopadech, kterou si zadal Evropský parlament. Je třeba také vlastně začlenit do toho ty zahraniční pobočky, které, jsou, e, které mají sídlo v Evropě. Ty teď e, zabírají vlastně 40 trhu všech zakázek. Takže dobře, fajn, je, to, je tady konkurence a nejsme proti ní, ale když vidíme, že zahraniční země progresivně zavírají trhy, Například Evropská obchodní komora v Číně vydala zprávu o rostoucích problémech, které tam existují. Pak jsou tady další země, s kterými tradičně jsme neměli žádné velké problémy v obchodní oblasti a ty zase reagují na tu krizi a začínají postupně eh, vlastně uzavírat své trhy. A my na to můžeme buď reagovat, eh, že, že zavřeme oči, anebo se lépe eh, vybavit argumenty, argumenty, když pak s těmito partnery sedíme kolem stejného stolu, aby prostě si zase nemysleli, že oni ten otevřený přístup mají zadarmo. Takže pozor, e, dobře, vy si toho můžete využívat, ale není to něco, co, s čím musíte počítat e, na 100% pro vždycky a pokud vy budete příliš diskriminační e, vůči našim firmám, tak my máme nástroje, kterými vám to můžeme znepříjemnit. To někdy eh, tedy takto funguje. Tady pozor, tento nástroj se nebude týkat všech zemí. Naopak, tento nástroj byl vypracován takovým způsobem, aby se týkal pouze těch zemí, které se věnují výrazné diskriminaci vůči evropským podnikům. Samozřejmě jsme v rukou zpravodaje, jde o to, jak i on má úmysl s tímto zacházet, e, jsou tady různé pozměňovací návrhy, my jsme připraveni pracovat na tomto návrhu, ale v základní analýze situace je prostě určitý problém. My navrhujeme určitý e, způsob, jak postupovat ku předu, jsme připraveni se zabývat i dalšími možnostmi, ale hlavně nám jde o jednu věc. E, v, některé, v některých částech textu se zdá, jako by si zpravodaj neuvědomoval, že ten problém tady existuje a že se zhoršuje. Ale, jak jsem řekl, jsme připraveni spolupracovat se zpravodajem a s dalšími. Je tady celá řada zajímavých myšlenek, celá řada podnětů, na kterých můžeme pracovat. A v tuto chvíli bych řekl, že to je asi eh, z mé strany všechno. Nechci se zabývat specifickými otázkami v tuto chvíli. A tady děkuji. Děkuji, Frank. Děkuji, Serge. Já bych se chtěl obrátit k našemu italskému kolegovi a budu hovořit italsky. Chtěl bych říct kolegovi následující věc. To, co tady z jeho úst zaznělo, je to všechno případné, ale nějak se to netýká tohoto tématu, alespoň já to tak vidím. Problém, eh, které eh, kterému mohou čelit evropské firmy při přístupu na cizí trhy, se většinou týkají cen a dalších parametrů a nebo nedostatku konkurenceschopnosti, jednoduše řečeno, těch našich podniků. Jistě to nás penalizuje. Ale co se ostatního týče, tak Číňané, Američané, Brazilci, Rusové od okamžiku, kdy se rozhodnou, že zavedou určitá opatření, Eh, typu kupujte místní zboží, kupujte vnitrostátní zboží, tak prostě tak budou konat. Eh, a v tom je ten problém. My nejsme stát, máme prostě obchodní eh, politiku, která je teoreticky v rukou Evropské unie, ale v praxi je to tak, že členské státy obhajují a brání své vlastní zájmy. A v tomto kontextu Ital, Němec, Brit bude vždy dbát, Eh, na to, aby byl tak trochu viditelný, jako Ital, eh, Němec a Brit, eh, dejme tomu v Číně, i když to bude třeba na úkor Španěla, Portugalce či Itala, tak to prostě je, to je realita v Evropě a tento návrh s tím nic nezmění, protože tento návrh stanoviska se vůbec tohoto tématu netýká. Já, co se netýče, navrhuji perspektivu, která mi stále připadá aktuální. Co se týče té pertinence toho, co by měl být tento nástroj, jak už jsem řekl, nemyslím si, že my vyřešíme problém omezení přístupu, který my známe, a který i některý třeba neznají, nějakým textem. Bude to pouze formou určitých jednání, dejme tomu bilaterálních dohod a bude to prostě možné pouze, pokud Evropská unie zaujme pevnější stanovisko na mezinárodní scéně. E, to stávající nařízení e, k tomu patrně e, nepřispěje, či to nevyřeší. Když se začala ob, jaksi objevovat zpráva o tom textu, kdy tady začal cirkulovat ten návrh nařízení, tak byl zorganizován takový oběd a náš předseda Malcolm Malcolm Harbour ehm, si vzal slovo a zmínil jeden údaj. Řekl, že nějakých 30 eh, podniků by snad mohlo být, použil eh, tedy podmiňovací způsob eh, podniky, které, který by se tento text týkal. Takže to není nějaký všelek pro všechny, ale dobře, ten text je teď na stole. My jsme se pokusili Eh, ho tak nějakým způsobem zpracovat. Eh, co se týče dohod o zakázkách, eh, tak veřejných zakázkách, tak budeme asi muset do budoucna vyjednávat jinak a my jsme to také v určité chvíli řekli. Každopádně my jsme tady za účelem vypracování stanoviska, takže já zůstávám v klidu, protože kolegové z INTA a konkrétně zpravodaj nejsou největšími zastánci stávajícího textu. Nemyslíme si, že by to prostě všechno, všechno vyřešilo. A to je asi z mé strany všechno v tuto chvíli. Děkuji, vrátíme se k tomuto tématu později a chtěl bych tady ujistit naše německé eh, kolegy, eh, ne, není tady mezi náma rivalita italský pohled versus německý pohled. Já eh, bych býval zůstal potichu, kdybych si, do, před, kdybych si představil, že to prostě povede k takovému to zmatení. A teď e, tedy se e, podíváme na bod 23, potravinová krize, podvody v potravinovém řetězci a jejich kontrola. E, na řadě je paní Bild. Regaining Kolegové, v tomto stanovisku jde o to, aby po všech těchto skandálech s koňským masem a podobně byla obnovena důvěra v kvalitu potravin na našem vnitřním trhu. Občané mají obavy, občané jsou zmatení a mají dokonce pocit, že je třeba obnovit eh, hranice a neimportovat mas, neimportovat maso z jiných zemí, pokud nevíme, odkud přesně pochází, jak bylo vyprodukováno a tak dále. Naši občané mají právo na to, aby věděli, co jedí. Pane předsedo, já rozhodně nechci navrhovat nějakou novou legislativu nebo další legislativu, ale chci, aby panovala stejná pravidla po celé Evropě a aby tedy ta mm, opravdu nejkvalitnější legislativa, kterou v porovnání se světem máme v oblasti potravin, byla účinně implementována. Krize v současnosti ukázala, že ten systém poplachů v Evropské unii funguje velmi dobře. Jednotlivé orgány dozoru nad trhem s potravinami také zafungovaly dobře a byla provedena celá řada testů DNA a je třeba ujistit naše občany v tom, že nešlo o, o problém eh, s kvalitou masa, ale spíše s kvalitou označování výrobku, protože tím problémem nebyla konina, eh, ale eh, tedy informace o obsahu produktu. A ty musí být správné, aby občan mohl svobodně volit. Čili ve svém stanovisku se zaměřuji na takové uklidnění spotřebitelů. Za prvé je tři, a navrhuji, abychom za prvé projasnili definice v té legislativě k potravinářství a ve směrnicích, které se týkají efektivní kontroly. V tuto chvíli zavádějící informace jsou sankcionovatelné pouze, pokud to představuje riziko pro zdraví veřejnosti. Já si však myslím, že je třeba to rozšířit i na podvodné praktiky. Pak je tu celá ta problematika označování původu. Tady už jsme hodně spolupracovali eh, na přijetí legislativy k označování potravina. já jsem ráda, že jsme tam zahrnuli povinné označování veškerého masa. A eh, tedy těším se na prováděcí akty komise, ze kterých bychom měli zjistit, jak to tady konkrétně bude probíhat. Já doufám, že to nebude znamenat nějaké další náklady nebo administrativní zátěž pro malé podniky a výrobce. Každopádně je třeba zlepšit transparentnost a vysledovatelnost potravinového řetězce, zvláště u produktů, které křižují hned několika evropskými zeměmi. Já se tedy těším na to vyhodnocení dopadu které připravuje komise, které se týká dobrovolného označování masových výrobků, a tady konkrétně dobrovolného označování místa původu. Také si nemyslím, že bychom měli debatovat o tom, zdali označovat maso ve chvíli, kdy je pouze přísadou. To ukázal tedy ten skandál s zmraženými lasáněmi. Já se obávám, že tohle není proveditelné a že by to ani nebylo nějak zvlášť přínosné pro spotřebitele, jestliže by bylo nutné označit i drobné přísady. Vedlo by to spíš k tomu, že by z trhu tímto požadavkem byly vytlačeni drobní výrobci. Já se tedy těším ještě na debatu eh, k těmto tématům s dalšími kolegy. Další bod, který je velmi důležité, důležitý, pane předsedo, se týká sankcí. V tuto chvíli máme bezzubé sankce. Nemělo by být možné podvádět spotřebitele, protože to vlastně není rizikové a ten zisk z takových podvodů je daleko větší než riziko pokuty. Potřebujeme mít tedy skutečně odrazující sankce, tak aby se nevyplatilo označovat chybně nebo lhát spotřebitelům. To je záležitost, kterou lze řešit na úrovni místní legislativy, národní legislativy, lepšího prosazování stávající legislativy a také lepší koordinace aktivit orgánů, které dozorují trh s potravinami v celé Evropě. My jsme se zaměřili na eh, to, jak vypadá situace v Evropě, zjistili jsme, že jen málo případů podvodů v potravenové branži skončí před soudem. A možná bychom tedy měli spolupracovat s policií, s orgány eh, činnými v soudním řízení, zvyšovat jejich povědomí o této problematice tak, aby docházelo i k soudním případům, což také bude mít odrazující efekt. Já se těším, pane eh, předsedo, na příspěvky svých kolegů, stínových zpravodajů. Připomínám, že konečná lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je zítra. A také tedy chci ještě řešit eh, problematiku těch takzvaných private label, to znamená tedy eh, těch speciální liní produktů, vyráběných jménem konkrétního supermarketového řetězce, protože tady tady také vznikla jedna část toho skandálu a i tady je třeba vyžadovat korektní a transparentní informace, tak, aby spotřebitel měl skutečně možnost si kvalifikovaně vybírat. Děkuji, pane předsedo, těším se na další spolupráci. Grazie lei. Děkuji. Obvyklá lhůta pro, pro pozměňovací návrhy je 12 hodin, tedy poledne 27. září. A protože zpravodajka se těší na debatu, začneme hned. A dávám slovo paní Weiler. Ano, pane předsedo. Vážení kolegové, Je dobré, že lůta pro pozměňovací návrhy je uh, už zítra. I když všichni odletáme domů. Je to dobré v tom smyslu, že výbor pro ochranu životního prostředí nebude mít možnost zdržovat, což dělalo už leta v tedy tam, kde jde o označování potravin a produktů. Tady u tohoto balíčku jde oproti tomu, co jsme debatovali nyní, jde opravdu o zdraví našich občanů. Které, tady tuto ochranu je třeba nejenom zajišťovat, ale také zvyšovat. Jde ale také o ochranu drobných zemědělců a jde o rozvojovou pomoc. Jde o, pracovní podmínky, jde o ochranu životního prostředí a jde také o to, abychom obnovili důvěru občanů e, v potravinářský sektor. Protože to je tedy něco, co naši občané velmi pozorně sledují. Proto podporuji paní zpravodajku, především tam, kde klade důraz na transparentnost. Transparentnost je totiž vůbec nejdůležitější, nejen proto, že je to, je to viditelné i pro naše spotřebitele, ale také proto, že ti podvodníci eh, ve chvíli, kdy budou muset dávat pozor na své aktivity, protože budou muset dodržet požadavky na transparentnost, eh, bude mít, doufejme, odrazující účinek pro ně. Nicméně transparentnost sama nestačí tam, kde jde o vědomé podvody. Vědomě zavádějící aktivity. Tam také ta seberegulace nestačí. Když se podívám na některé branže, objevují se pořád stejné černé ovce, mám-li to tak říct. Tentokrát se jich však vyrojilo trošku moc ukázalo se, že ta seberegulace prostě nestačí. Dochází k ní jenom e, zřídka a také musíme nějak ošetřit problematiku nadnárodních potravinových řetězců. Ve chvíli, kdy tedy e, ty produkty cestují z Irska až do Slovenska nebo na Slovensko, a celou tu dobu vlastně nejsou označené. To je tedy přesně úkol pro Evropu, aby nebyly zneužívány, zneužívána to skutečnost, že vlastně nejsou hranice. A chci také upozornit na to, že je třeba bojovat proti spekulativním obchodům s potravinami. Víte tedy, že jsme nárokovali, aby v té eh, směrnici, která reguluje chování finančních trhů, eh, byl i text věnovaný spekulacemi s potravinovými komoditami. Protože potraviny jsou přeci něco víc než pouhé aktivum, eh, pouhá komodita. Čili celá řada drobných úprav, ale tedy ten směr, kterým hodlá kráčet paní eh, zpravodajka, je správný. Grazie adesso per l'Alde. Děkuji a nyní za ALDE kolega Chacimarka Kis. Vorsitzender, wir haben ja einige eh, größere Lebensmittelskandale. My jsme také zažili velké skandály v oblasti potravin, zvláště pokud jde o maso, které velmi uh, znejistily naše spotřebitele a když se vrátím do minulosti, byly tu problémy eh, s prasečím morem, eh, s ptačí chřipkou a tak dále, čili vlastně celá řada skandálů, které velmi podrývají důvěru našich spotřebitelů a konzumentů v Evropě. Proto máme radost z toho, že je tu te- tento návrh na vypracování zprávy která především vyžaduje naprosto jasné označování potravin, ale já si myslím, že... A já tedy také souhlasím s tím, že v případě nedodržení této povinnosti by měly být sankce daleko ostřejší. Pořád ještě nejsou dostatečně striktní postihy a také ta kontrola není dostatečně striktní, a to tedy ve všech těch potravinářských odvětvích. Eh, souhlasím s paní Weiler, že tedy eh, většinou se tím zabývá výbor pro eh, ochranu životního prostředí, ale já si myslím, že my musíme trvat na daleko striktnějších sankcích a, pr- a také striktnějším provádění kontrol, protože v Evropskou, Evropské unii máme zatím tedy docela dobré zkušenosti s, tím, s tou seberegulací, s tím dobrovolným etiketováním, ale přesto tedy je třeba klást důraz na ostřejší sankce. A pokud jde tedy o pravidla pro uvádění na trh. My o tom například debatujeme se Spojenými státy a za, občas tedy zapomínáme na to, že kontrola potravinářského sektoru v jiných částech světa je ještě horší. Já tady můžu odkázat na, tu, na ten skandál v Číně z roku 2008 s sušeným kojeneckým mlékem, které obsahovalo melamin. Čili já si myslím, že je třeba klást důraz i na to, jak jsou prováděny dovozní kontroly. Tady tedy pak hraje velkou roli země původu, ano, ale také už tady při tom importu bychom měli bychom se neměli omezovat pouze na to, co je obsahem té bilaterální dohody o importu z dané země, ale eh, měli bychom provádět takové kontroly, které tedy ochrání vlastně naše spotřebitele a posílí důvěru v jednotný trh. Děkuji. Děkuji. A nemám tu další zapsané ne? ještě paní Rux. Já se pořád hlásím, ale to se nedá nic dělat. Možná je to automatické, dá se to čekat od socialistů. Ale tedy já to vidím jinak než paní Weiler. Já si nemyslím, že transparentnost stačí a že je dostatečně rozpracována v tomto stanovisku. A také tedy souhlasím v bodech 4, 5, 6. Myslím si, že pokud jde o kontrolu a sankce, tady je třeba opravdu přiostřit. Takže 4, 5, 6, s tím nemáme vůbec žádný problém. To můžeme plně podpořit, ale 1, 2, 3 bohužel nevyhovují, protože se ukázalo, že to dobrovolné označování nepostačuje a je třeba tedy trvat na daleko větší transparentnosti, hlubší transparentnosti a k tomu to dobrovolné etiketování nestačí. A navíc tedy pokud jde o import zboží například z Číny, tak je třeba přesně vědět, co ten produkt označujeme. A pak máme také například ty, ta hotová jídla, kde vůbec není na etiketě uvedeno, co přesně obsahují a to je pro mě také velký problém. A nevěřím té argumentaci, že tady eh, to je neprovaditelné, eh, že není možné eh, uvést všechny přísady třeba na pice, včetně toho, z jaké země pocházejí. Já si nemyslím, že by to byla tak velká hospodářská zátěž, protože konec konců by se také mohlo ukázat, že jako přísady byly nakoupeny odpadní materiály eh, v jiných zemích. Čili já tedy trvám na tom, aby byly důkladně označovány i přísady, protože to také posílí transparentnost a eh, musím se omluvit. My jsme přehlédli tu lhůtu pro předkládání pozměňovacích návrhů, tím pádem jsme žádné nevypracovali a kvůli tomu budeme muset odmítnout celou zprávu. Já se omlouvám. Grazie. La signora Carmen Grau per la commissione. Děkuji. A nyní paní Carmen Grau za komisi. Oh, scusa. Eh, Pan předseda se ještě omlouvá. Zapomněl na kolegu Bělana. asi mne obviníte, že jsem si vás nějak zaměnil se socialisty, takže prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Ne, já opravdu nepatřím k socialistům. A již nemáme příliš mnoho času. Samozřejmě, že si všichni pamatujeme na ten skandál s koňským masem. A, a jak se toto dostávalo do potravin v Evropě prokázalo to celkově rozměr problému. Myslím si, že ten navržený text paní Koraca Bild je dobrý, zejména ta část, eh, která se týče implementace ustanovení na evropské úrovni pro potravinové výrobky obsahující maso. Stejně tak podporuji tu myšlenku lepší vysledovatelnosti eh, produktů a také lepší implementaci. Uh, ještě bych tu eh, chtěl volat po větší míře koordinace mezi příslušnými orgány pro eh, zdravotní dohled. Eh, to by mohlo přispět k lepšímu zaznamenávání nedostatku. Přál bych si také, aby se vylepšil ten systém prosazování a kontrol ty inspekce na místě by měly být lépe organizovány. Ještě bych chtěl položit následující otázku. Když čteme seznam ingredientů, eh, kladu si otázku, chápeme je dobře, víme vlastně, co který ten ingredient může udělat s naším zdravím? Asi to není spíš tolik o nějakých podvodech v tom potravinovém řetězci. Spíše se jedná o lepší míru informovanosti spotřebitelům. Děkuji, říká pan předseda a nyní dáme slovo komisi. Eh, děkuji, pane předsedo, já budu hovořit anglicky. V první řadě bych chtěla hovořit o těch podvodech, které tu byly zmíněny v závěru. Je pravda, že tedy nařízení z roku 2002 nezahrnuje úplnou definici podvodu, pouze se odkazují na ty nekalé praktiky. To ale neznamená, že nemůžeme eh, mít nějakou iniciativu proti takto se rychle šířícímu fenoménu. A zejména proto, že Eh, dalším takovým klíčovým pilířem legislativy o potravinách. Ta se týká kontrolám. Tady se jedná tedy o plnění podmínek, nezávisle na tom, zda existuje riziko pro zdraví nebo neznamená to, že všichni aktéři v tom potravinovém řetězci musí být pravidelně kontrolováni, a zjišťovat tedy zda plní všechny ty nezbytné předpoklady, co se týče výroby, uvádění na trh, distribuce potravin. To znamená, existují pravidla, která nutí členské státy, aby něco tedy dělali, aby identifikovali potenciální záměrné nebo ekonomicky eh, nějaké vedené podvody v tom potravinovém řetězci. To je tedy určitý rámec, který slouží uh, a který byl využit eh, i v té krizi s tím koňským masem. A mělo by to umožnit eh, situace, eh, že když tedy nestane podobná situace, dojde k rychlé identifikaci problému. Myslím si, že tady jsou jasná volání potom, aby se harmonizovaly podobné situace, ale zatím jsme tedy eh, dobře postupovali i bez takovéto harmonizace. Členské státy někdy tedy ty eh, podvodné situace mají již i ve své vlastní legislativě. Co tedy činí komise, kromě těch oficiálních kontrol, eh, tady byl tedy návrh již v květnu letošního roku, aby byly prováděny. My se snažíme posílit to, um, ty nástroje, které máme prostřednictvím, kterých tedy pomáháme členským státům vypořádat se všemi případy, kdy dochází k nesouladu, nezhodě s legislativou. Máme tedy tu možnost nutit členské státy, aby uh, Mm, prováděli povinné nenahlášené inspekce na místě, aby došlo k identifikaci takových nějakých neregulérních podvodných situací. To znamená, členské státy musí mít víceleté kontrolní plány, které se zakládají na riziku a mají tedy zajistit, že celý potravinový řetěz je pod dohledem, a ty plány od nynějška musí být zaměřeny i na ty podvodní aktivity. Další změna toho návrhu si klade za cíl zaměřit se na sankce. Ty zde dnes dopoledne několikrát zazněly. Máme tu konkrétní ustanovení v textu článku o sankcích, najdete to i v jiných legislativních textech. Tam se požaduje od členských států používat finanční sankce, to jsou takové nejběžnější druhy sankcí. A ty by měly tedy nějakým způsobem vykompenzovat ty zisky, které byly tedy podvodným způsobem nabity. A je třeba brát v potaz tedy čeho se ten daný podnik tím nekalým způsobem dopustil, jakého nabil zisku a podle toho se tedy vypočítává ta výše sankce. Další záležitost tedy kromě legislativního návrhu, co se v komisi dělá, je v podstatě takové posílení naší schopnosti boje proti podvodům jak tedy u nás, tak i u členských států, a to prostřednictvím vytváření eh, takové sítě. Každý členský stát na žádost eh, komise vytvoří nějaké kontaktní místo pro ten boj proti podvodům tato síť se setkala již jednou a další setkání proběhne za několik týdnů a cílem této sítě je navýšit schopnost celého systému, abychom dokázali maximálně možně předvídat a následně tedy rychle reagovat. A tady zase využívám legislativu pro oficiální e, kontroly. Umožňuje to spolupracovat e, mezi jednotlivými národními kontrolními orgány. To znamená, že členské státy nyní mají i povinnost vzájemně si pomáhat v přeshraničních případech takového porušování legislativy. A vytvořili jsme takový eh, rámec, prostřednictvím kterého můžeme tedy lépe, efektivněji spolupracovat, když dochází k nějakému záměrně hospodářsky cílenému eh, podvodu. Máme tu tedy vytvořenou určitou, určitý mechanismus té spolupráce a tam se snažíme i vylepšovat schopnosti těch kontrolních inspektorů, což, jak tu zaznělo, je vlastně i klíčové pro naši strategii. Potřebujeme navýšit tu míru spolupráce mezi těmi přeshraniční spolupráce mezi agenturami, jejich propojení na celnice, na policie, aby se tedy eh, zajistilo, že tu expertizu, tu analýzu v případě nějakého porušení mají k dispozici všichni, kteří by o ní měli vědět. Tedy zase důležité slovo spolupráce, o tom to všechno je a na to se tedy ty prioritní akce nyní soustředují, to znamená, děláme toho hodně, i přesto, že tedy ta samotná definice podvodu tu nějak v legislativě neexistuje. Já myslím, že v tuto chvíli přeruším můj projev, možná bych předala slovo kolegyni, možná tedy ještě podotknu jednu věc, tedy mm, nadcházející práce ohledně toho dobrovolného, nedobrovolného označování a podobně. To znamená, my pokračujeme v té práci na eh, prováděcích pravidel eh, ohledně označování nespracovaného masa. To znamená, eh, včas zase k tomu se vrátíme. A pak otázka toho nedobrovolného či dobrovolného označování. Takže povinné označování původu a co hodláme činit v nejbližší budoucnosti. Prozatím tedy neprobíhá hodnocení dopadu, ale zase zamýšlíme mít vypracovanou zprávu. Bude to taková zjišťující zpráva, kde budeme kontaktovat malé, střední podniky, spotřebitele, vezmeme v potaz celou řadu aspektů tady v této věci a myslím si, že jsem hovořila již příliš dlouho. Děkuji, pane předsedu. Grazie. Děkuji vám. Takže prosím, paní kolegyni, chcete si vzít slovo na závěr? Ano, děkuji. To bylo všechno velice zásadní. Tyto příspěvky byly důležité. A teď si myslím, že opravdu nadešel čas, abychom spojili síly napříč politickými frakcemi a získali znovu důvěru. Eh, u spotřebitelů. Není to jednoduché, komise to řekla, hodně se toho eh, odehrává, potřebujeme vyvážený přístup. Není tady nikdo eh, z SAD a od zelených, bohužel, ale já si myslím, že bychom možná měli být trošičku konstruktivnější, že bychom měli také hledat, co, kromě vás tedy, pardon, pane předsedo, Eh, že bychom měli víc hledat eh, to, co je pozitivní. A prosím, stanovisko není eh, nějaká kniha, je to prostě omezený objem textu, takže tam musíme hodně přemýšlet, co tam uvedeme potřebujeme prostě více transparentnosti a potřebujeme dát spotřebitelům v Evropě konkrétní odpovědi, abychom znovu získali důvěru spotřebitelů v ten dodavatelský eh, řetězec. Já nejsem proti eh, etiketám ohledně označení původu. Já jsem eh, ve své politické frakci, a to nebylo lehké, prosazovala právě toto u masných výrobků. Ale pokud chceme přístup na trh a rovné podmínky pro malé producenty a potřebitele, tak to nesmíme zahltit regulací, protože právě příliš regulace, příliš legislativy vytváří administrativní zátěž, kterou se snažíme odstraňovat. Takže zajistěme vyváženou situaci, vyvážený e, pohled na věc, tak aby tady existovala přidaná hodnota pro spotřebitele a abychom z trhu nevytlačili ty hráče, které tam naopak chceme E, umístit. A paní Rule bych chtěla poprosit, aby se znovu zamyslela nad svým stanoviskem. Vím, že není moc e, času, vím, že je důležité prostě poskytovat odpovědi k takovýmto odpověd, e, otázkám, které vzbuzují tak velké emoce napříč Evropou a také jsou to otázky sledované tím sektorem, podnikateli, kteří čekají na to, co se stane. To stanovisko bylo vydáno 2. září, takže teď říct, budu hlasovat proti, protože nemám čas dělat pozměňovací návrhy do zítřka, no tak to nevím, jestli budete chtít říct svým voličům, říct tím, že jste neměla čas na pozměňováky a tak jste hlasovala proti. Toto není otázka bezpečnosti eh, potravin, toto je otázka spotřebitelů a já myslím, že bychom měli spolupracovat s kolegy z výboru Envy a ne se zříkat své odpovědnosti oblasti která je přece hlavně o tom, abychom chránili spotřebitele. A pane předsedající, chtěla bych také reagovat na své kolegy z liberální frakce. Já s nimi hodně souhlasím, jak už jsem to řekla. Je třeba, aby E, ty inspekce byly lépe kontrolovány, aby e, byly prováděny e, tak, že se to nebude týkat pouze sankcí. Prostě někdy je to tak, že do malých firm přijde strašně moc různých kontrol, jedna po druhé, čas jsou peníze pro ty malé podnikatele, oni pak tráví čas tím, že tam provádí kontroly kolem provozu a e, práce jim utíká pod rukama. Je třeba v tom nalézt rovnováhu a e, samozřejmě na druhé straně musíme udržovat ty vysoké standardy, které máme na ochranu spotřebitelů a bezpečnost potravin a silné sankce ano, ale spíš na národní úrovni. Na té naší musíme lépe koordinovat především výměnu dobrých postupů. Já si nemyslím, že e, sankce by neměly být ani formulovány, ani prosazovány na evropské úrovni takže můj velice kompetentní sekretariát eh, mi teď dává informace o časovém harmonogramu. Envy má ještě jiné stanovisko, chtějí vědět, eh, jak jsme na to my s tímto stanoviskem, než budou mít to svoje. Eh, takže já se těším na pozměňovací návrhy, pane předsedající, a těším se, že budeme pracovat na této velmi závažné věci s kolegy a s komisí. Předsedající, děkuji. Takže eh, uvidíme se znovu dnes odpoledne. Toto je zatím vše. Ano, dnes odpoledne máme kulatý stůl, který nám umožní, abychom navázali na e, některá Některá témata, která jsme tady probírali, bude se jednat o maloobchodní otázky, velmi praktické. Jsou to věci, které jsou velmi propojeny s eh, potravinářskou politikou a nejen s ní.